Vážené kolegyně, vážení kolegové, ráda bych zahájila schůze, protože máme velmi nabitý program. U prvního bodu bych vás ráda informovala, že byly Eh, žádosti o změnu programu eh, pro dnešek a zítřek. První bod, eh, na, požádal, první bod požádal pan Boštinaru, který má jiné důležité závazky zde v parlamentu a proto od 3 do 15 odpoledne tu nemůže být a proto poprosil, abychom posunuli hlasování o jeho zprávě na dobu, kdy to bude. Já myslím, že není důvod mu to neumožnit. Máme tolik bodů k odhlasování, že v tomto můžeme být flexibilní a navrhuji, abychom tedy přijali tuto žádost rektora Boštináru. Dále formální změna. Víte, že má přijít pan ministr Andras Mavrojanis a to jsme posunuli ze čtvrtka na středu, na eh, dopolední blok, nyní ve středu, výměnu názoru tedy s kyperským předsednictvím a s panem ministrem pro evropské záležitosti, náměstkem ministra pro evropské záležitosti, panem Andrásem Mavrojanisem. To proběhne tedy nyní hned po začátku schůze, což samozřejmě znamená, že body 4, 5 a 6 návrhu pořadu jednání budou probrány ve čtvrtek od 9 do 10.30.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 No. no, we don't have on... Hlasování na kanále 2 byl jiný jazyk. Takže můžeme pokračovat. Děkuji vám. Jde o základní směr evropské strukturální politiky ve výši 360 miliard eur. Já bych především chtěl poděkovat všem těm, kteří v posledních dnech a nocích pracovali 24 hodin denně na hlasovacích seznamech. Já tento postup znám také z vlastní zkušenosti, ale nyní jako člen tohoto výboru, prostý člen tohoto výboru, musím říci, že včera v 15 hodin jsem měl poprvé možnost nahlédnout kompromisy a projednat si je stranicky. Zítra 15 hodin. A zpravodajové nám potom řekli, že kompromisy vypadají prostě tak, jak vypadají a tak to musíte akceptovat. A já se tedy ptám, jakou mají šanci, jakou mám šanci jako člen regionálního výboru vůbec do toho nějak zasáhnout. Kromě toho, ten hlasovací seznam ještě nebyl v tu dobu hotový. Postupně jsme je dostávali a vyvrcholilo to dnes v noci ve tři hodiny, kdy jsme dostali ten hlasovací seznam. Dámy a pánové, tento postup, která, který nám tady byl několika málo jedinci vnucen, je nedemokratický, netransparentní a odporuje veškerým parlamentním pravidlům. Proto tedy žádám eh, k dnešnímu programu, abychom eh, hlasovali pouze o těch zprávách, kde proběhla pečlivá diskuse. Já musím říct, že vnitřně nesouhlasím s mnoha věcmi, které v těchto zprávách jsou obsazeny, ale aspoň máme možnost diskutovat. Čili já chci konkrétně požádat o tom, abychom hlasovali pouze o kohezním fondu, dále o pohraničních oblastech. Já nevím přesně, jak se to jmenuje, ale víte, co myslím určitě. Eh, Marie si tam eh, stínovou zpravdajkou. A dále, abychom hlasovali o zprávě Joachima Celera, ale abychom odložili zprávu Jana Olbrichta a dále eh, všeobecné nařízení o strukturálních fondech, to znamená Nistroj a Konstanz Dámy a pánové, Během letních prázdnin se toho stejně moc dít nebude a e, kyperské předsednictví určitě nebude moc mnoho dělat. Ale my budeme mít možnost si to ještě jednou v klidu projít a pak i hned po letní pauze si to ještě jednou projít a to znamená, že každý řadový člen tohoto výboru bude mít možnost normálně pracovat. Já bych tedy vás prosil, abyste tuto žádost o odložení hlasování eh, přijali. Děkuji vám. Markus Děkuji mnohokrát Markusy. Konstanca Krell. Eh, vielen eh, Děkuji, paní předsedající. Já bych chtěla se postavit proti návrhu Markuse Pípra my už od eh, zhruba poloviny října loňského roku debatovali k tomuto tématu. Eh, to všeobecné nařízení, k tomu jsme tady měli různé pracovní dokumenty, které byly intenzivně projednány nejen ve výboru, ale také na pracovních skupinách a samozřejmě na pracovních skupinách příslušných frakcí. V tomto výboru jsme se mnohokrát setkali k debatám nad možnými kompromisy a ty kompromisní návrhy, eh, které zde jsou k dispozici, jsou výsledkem tohoto eh, dlouhého, podle těch intenzivních diskusí zde s vámi ve výborech a v pracovních skupinách. Myslím si, že by bylo velkou chybou, kdybychom úspěch této práce dnes nekorunovali hlasováním, které nám dá mandát k jednání. My bychom byli prvním výborem, který ve velkém balíčku nejrůznějších programů a projektů Evropského parlamentu eh, hlasoval a který dostal jednací mandát. Eh, byl by to velice důležitý politický signál z parlamentu směrem venek a signál, že máme v podobě kohezní politiky v rukou instrument, který pomůže regionům a členským zemím vypřednout z hospodářské krize. Je to signál, že Evropský parlament pečuje o občany v českých zemích a regionech. A proto by byla ráda, kdybychom dnes hlasovali. Je to mandát pro eh, zpravodaje, eh, kteří se budou během jednání vrátit eh, do výboru a debatovat s vámi, debatovat o příslušných eventuálních změnách. Bude to velmi transparentní. A já bych skutečně naléhala na vás, abyste neschválili návrh Markuse Pípra. Eh, Děkuji mnohokrát. Já nevím, ta... ano, Franco Alfonzi ještě? Ano, my souhlasíme s tím, co řekla paní Krell. Domníváme se, že jsme na tom intenzivně pracovali a byla demokratická. Myslím, že můžeme poděkovat zpravodaji, který byl velmi eh, k dispozici a opravdu se tomu intenzivně věnoval. Já si myslím, že je v zájmu našeho výboru hlasovat co nejrychleji a jako první předložit protinávrh, protože to je především naší roli, naším posláním. A navíc eh, v trialogu je třeba mít dostatek prostoru k jednání. Eh, Lisabonská smlouva výrazně posílá pozici Evropského parlamentu, potřebujeme tedy dostatek času a proto jsme proti této žádosti o odklad hlasování. Děkuji mnohokrát. Má ještě někdo něco? této věci. Ehm, pokud vím, potřebujeme hlasovat a zase že zde byla vyjádřena proto zachovat toto na dnešním pořadu jednání. Většinově tady to zde zaznělo, jsem tedy připravena hlasovat. Ano, je zde návrh eh, hlasovat dnes. Já to postavím takto pozitivně tedy. Kdo je proto, abychom zachovali návrh pořadu jednání, tedy body hlasování? To hlasování o změnách naříz, pozměňovacích návrzích na, k nařízení. Myslím, že je zde opravdu široká většina pro, nicméně se dotáže ještě, kdo je proti. Tři hlasy, čtyři hlasy proti, takže jednoznačně budeme hlasovat. Pokud to správně chápu, můžeme takto přijmout návrh pořadu jednání. Ještě vám připomenu, že tato schůze je vysílána po internetu, web streamingem a nyní přistoupíme k dalšímu bodu pořadu jednání schválení zápisu ze schůze konané 29. až 30. května. Zápis, návrh zápisu byl jak obvykle rozeslán a bude považován za přijatý do konce schůze, pokud nebudou zase námitky. Bod 3, sdělení předsedkyně, dnes pro vás nic nemám, takže můžeme přistoupit rovnou k dalšímu bodu, kterým je tedy bod 17, výměna názorů s předsednictvím, s kyperským předsednictvím. Někteří kolegové dorazili později, takže tady došlo k přesunu a nyní nás čeká výměna názorů s panem Andreasem Mavrojanisem, panem náměstkem ministra pro evropské záležitosti. Vaše předsednictví bude velmi důležité, pane na městku nejenom eh, pro nás zde ve výboru regi, ale také pro všechny zainteresované subjekty na této politice, kteří čekají na dokončení jednání jak o rozpočtu, tak o regulativním rámci. Nezapomínejte, prosím, na významnou roli kyperského předsednictví v nadcházejících měsících. A s tímto vám dávám slovo, prosím. Vážená paní předsedkyně Ibnerová, vážené poslankyně, vážení poslanci, dámy a pánové. Dovolte, abych vyjádřil um, svůj vděk za pozvání na tuto schůzi. Je mi nesmírnou ctí být zde dnes přítomen a moci vám prezentovat hlavní priority kyperského předsednictví, zejména ve vztahu k oblasti soudržnost. Rád bych také vyjádřil své uznání Evropskému parlamentu a všem jeho výborům za významnou úlohu, kterou hrajete eh, při ochraně a podpoře demokratizace prostřednictvím aktivní účastě, aktivní účasti na evropských rozhodovacích eh, procesech, a to díky institucionálním zlepšením, které přinesla Lisabonská smlouva. Dovolte, abych uvedl, že pro nás představuje Evropský parlament klíčového partnera, eh, na kterého bude naše předsednictví spoléhat eh, při prosazování naší vize a přiblížení se společným cílům. Jsme rozhodně přesvědčeni o tom, že konstruktivní hladká spolupráce s Evropským parlamentem je nutností pro Eh, jakýkoliv eh, posun v naší práci. Již proběhlo několik eh, setkání výměn názoru kyperských ministrů v, ve výborech Evropského parlamentu a konference předsedů výboru v květnu také významně přispěla k možnosti úzké spolupráce s kyperským předsednictvím. Za naši stranu my jsme určitě připraveni usilovat o posílení eh, spolupráce a koordinace s parlamentem prostřednictvím kontinuální výměny názorů o aktuálním vývoji s cílem dosáhnout reálného efektivního pokroku u nabitého pracovního programu, který nás čeká. Víte, že nyní zažíváme jedno z nejvýznamnějších eh, období v našich, eh, v našich národních dějinách pro nás to, že jsme se před týdnem ujali předsednictví rady, má obrovský význam. Je to poprvé od našeho přistoupení k EU, je to pro nás obrovská výzva, také jedinečná příležitost pro naše zemi a její občany. Samozřejmě eh, konjunktura, kdy se Kypr ujímá předsednictví, je taková, že jde opravdu velmi, velmi náročné časy. což eh, náš úkol těší ještě těžším. Také musíme pamatovat na to, že probíhají právě jednání o finančním eh, rámci pro provádění evropských politik, rozvojových programů a iniciativ v příštím programovacím období. A to vše na pozadí krize, která má hluboké dopady na hospodářství a společnost ve všech zemích Evropské unie. Také jsme si vědomi toho, že globální hospodářská a finanční krize velmi výrazně dopadla na naše evropské spoluobčany s tím, že země eurozóny e, nesou e, největší tlak. A musíme společně pracovat na tom, abychom pomohli Evropě, aby se z krize vynořila silnější. Domníváme se, že hnacím motorem reform které jsou potřebné pro překonání aktuálních výzev eh, a dosahování růstu a sociální soudržnosti v Evropě na základě základních eh, principů a hodnot eh, nastaven, jsou tady základní principy a hodnoty nastavené v Lisabonské smlouvě. Na základě těchto hodnot a principů chceme, jakožto kyperské předsednictví, usilovat o lepší Evropu. Chceme tedy EU, která bude relevantnější jak e, pro své občany, tak pro svět, Unii efektivnější, která přispívá k trvale užitelnému růstu a tvorbě pracovních příležitostí, která se výrazně angažuje v podpoře solidarity a sociální soudržnosti a obzvlášť e, se zaměřuje na téma rozvíjející se bohužel téma nezaměstnanosti mladých. Chceme tedy celkově odkázat budoucím generacím lepší Evropu. Celkový strategický rámec pro snahu o zlepšení eh, situace v Evropě bude vždy eh, prioritou kyperského předsednictví. Ke konkrétně našim prioritům patří Evropa efektivnější a více trvalé udržitelná, Evropa, která má lepší výkonnost eh, a více růstu hospodářství, více Evropa relevantnější pro občana díky solidaritě a sociální soudržnosti a konečně Evropa ve světě a blížší svým sousedům. Rád bych eh, ve svém vystoupení věnoval více času první prioritě kyperského předsednictví, to znamená podpora efektivnější a trvale udržitelné Evropy. Eh, zde eh, se naše předsednictví zaměří především na dokončení vyjednávání o příštím víceletém finančním rámci pro období 2014 až 2020. Úspěšné zvládnutí této záležitosti je nejdůležitějším úkolem, který stojí před námi všemi a největším tématem, ve kterém kyperské předsednictví musí hrát roli eh, spravedlivého zprostředkovatele. Je to klíčové pro strukturování budoucnosti EU. V s mandátem, který dala Černová Evropská rada, navazujeme eh, na pokrok dosažený dánským předsednictvím a budeme spolupracovat s předsedou Evropské rady a předsedou komise a samozřejmě velmi úzce s Evropským parlamentem při respektování jeho role tak, jak je zakotvena ve smlouvě. E, naším cílem je dosáhnout rozpočtu, který bude katalyzátorem e, pro snahy Evropské unie úspěšně čelit e, výzvám a mít rozpočet, který přispěje k našemu společnému cíli lepší Evropy. Návrh komise poskytl velmi dobré východisko pro jednání tato vyjednávání probíhají samozřejmě, jak jsem již zmiňoval, eh, v kontextu velmi složité hospodářské situace v EU a příští víceletý finanční rámec by měl poskytnout adekvátní finanční prostředky, tak abychom dokázali překonat hospodářskou krizi a nastavit zdravou, pevnou, eh, zdravý pevný základ pro stabilizaci evropské ekonomiky. Koncepce kvality výdajů eh, by měla převažovat v novém víceletém finančním rámci, tak abychom eh, zaručili, že programy se skutečnou evropskou přidanou hodnotou budou financovány, protože jsou efektivně plánovány a řízeny a zpravovány, pak eh, všechny hlavní evropské politiky mají potenciál eh, podpořit růst a zaměstnanost. Klíčový důraz se klade na výzkum a vývoj, a také vzdělávání. To vše přispěje dlouhodobá vize Evropské unie poskytne také pobítku růstu. Je třeba zachovat eh, princip eh, excelence, vynikajících výsledků. Nicméně všechny členské státy by měly mít možnost eh, se účastnit na výzkumu a vývoji a tak dále a případně překonat rozdíly. A to v rámci realizace strategie 2020. Celkově jde o to, dosáhnout Evropské unie, ve které existují silné pobytky pro růst, konkurenceschopnost a zaměstnanost, zejména eh, zaměstnanost mladých, jak jsem již zmiňoval. Rozpočet EU by měl mít eh, dostatečné prostředky pro to, abychom mohli dosahovat cílů strategie 2020 eh, při dodržení principu solidarity, čímž přispějeme k hospodářské i sociální soudržnosti. Zároveň je třeba zjednodušit prováděcí mechanismy a zefektivnit je, vždy tedy při dodržení principu proporcionality. E, v tomto rámci politika soudržnosti je nejenom projevem evropské solidarity, ale zásadní investiční politikou, která musí sehrávat výraznou roli při podpoře růstu a zaměstnanosti. Společná zemědělská politika je rovněž důležitou politikou eh, pro EU, protože eh, zaručuje veřejné statky a eh, zaintegrování environmentálních faktorů a hledu. A propojení těchto dvou politik se zaměřením na výsledky a kvalitní investice umožní, aby tyto politiky sehrávaly rostoucí roli při zaručování růstu a zaměstnanosti všude v EU dosažení potřebné vyváženosti mezi výdajovou stránkou a stránkou příjmů je velmi důležité. Domníváme se, že u, strán, u strany výdajů je rovněž třeba dosáhnout rovnováhy mezi jednotlivými eh, prvky, jednotlivými politikami. Stejně tak důležité jsou samozřejmě základní principy rovnosti a spravedlivosti mezi členskými státy. To je třeba mít na paměti, hovoříme-li o příspěvcích členských států do rozpočtu. Je třeba dodržovat všude tyto základní principy. Nyní k našemu pracovnímu plánu. Na pořadu dne všech Rad pro všeobecné záležitosti za kyperské předsednictví bude výsledný finanční rámec, dokud nebudou jednání dokončena. Kromě toho, kromě tedy těchto rad pro všeobecné záležitosti, proběhnou také neformální schůzky ministrů pro evropské záležitosti. To proběhne, tato neformální schůzka proběhne koncem srpna na Kypru a bude plně věnována jednáním o výsledném finančním rámci. Již včera jsme iniciovali intenzivní bilaterální schůzky se všemi členskými státy a při zohlednění výsledků těchto jednání eh, budeme usilovat o vytvoření takového základu vyjednávací skřin, eh, skřínky, negotiating box, eh, který bude možné dále rozvíjet a to podle vývoje jednání v Radě. Jistě nemusím zdůrazňovat, že do tohoto procesu bude úzce zapojen vyjednávací tým Evropského parlamentu. Eh, před každou radou ministrů pro všeobecné záležitosti eh, proběhne eh, naše setkání a také briefing následně po zasedání rady. Naším cílem je do říjnové Evropské rady, do té vyjednávací skřínky, jak se negotiating box, dodat čísla. Podle našeho harmonogramu zrevidovaná negotiating box má být projednána v září na úrovni Koreperu a na Radě pro všeobecné záležitosti 24. 24. září. Naším cílem samozřejmě je získat potřebnou většinu, kterou potřebujeme pro, pro to, aby bylo v říjnu dosaženo politické dohody na Evropské radě. Pokud to nebude možné, budou pokračovat jednání na úrovni Koreperu a GAKu, tak abychom připravili půdu pro prosinec. Samozřejmě paralelně běží jednání eh, ohledně jednotlivých sektorových politik eh, v rámci výsledku finančního rámce. Budeme usilovat eh, o největší možný pokrok, posun, aniž bychom ovšem předjímali výstup jednání o víceletém finančním rámci. Pokud je o zapojení Evropského parlamentu, plánujeme uplatňovat stále stejný postup, to znamená zapojení Evropského parlamentu do vyjednávacího procesu, jak už jsem to zmiňoval. Taková byla i praxe během polského dánského předsednictví. Předsednictví bude také informovat Radu pro všeobecné záležitosti pravidelně, tedy o výsledcích jednání s Evropským parlamentem. Naším cílem je zkvalitnit spolupráci s Evropským parlamentem eh, proto, abychom eh, usnadnili Eh, vlastně projednání celého balíčku eh, návrhu s Evropským parlamentem včas, tak aby bylo možné eh, včasně přijmout, včas přijmout tedy všechna relevantní rozhodnutí. Jsme odhodláni pracovat velice tvrdě a dosáhnout těchto náročných cílů. Chápu, že je to poměrně ambiciozní cíl, ale je tady celá řada parametrů, které mm, některé nemáme pod kontrolou, ale musíme všichni společně se maximálně snažit tak, aby ta práce byla hotová e, dobře a ku prospěchu všech členských zemí. Paní předsedkyně, vážení poslanci, dovolte mi nyní, abych také řekl několik slov ohledně e, našich e, priorit k nové politice soudržnosti. Eh, co se týče eh, územní a sociální soudržnosti, politika soudržnosti představuje klíč eh, k podpoře investic, růstu a vzniku pracovních příležitostí. Je to jeden z nejvýznamnějších strukturálních fondů a nejvýznamnějších nástrojů k naplňování strategie 2020 a e, k dalšímu prohloupení e, vnitřního trhu. E, vize nové politiky soudržnosti vychází z jednání o legislativním balíčku pro období 2014 až 2020. A v tomto rámci jednou z hlavních priorit kyperského předsednictví je usnadnit nov, přijetí nového balíčku politiky soudržnosti a členské státy a regiony na začátku nového programového období eh, moci jaksi hladce implementovat nový program. A my jako předsednictví se zavazujeme udělat maximum pro to, aby bylo možno dosáhnout v rámci těchto jednání co nejlepších výsledků. Rada již dosáhla velkého pokroku během dánského předsednictví. Významná část legislativy byla již předběžně přijata v souladu s naším společným cílem už zjednodušené a efektivní politiky. Nicméně ještě bude potřeba kus práce odvést. Naše předsednictví již začalo intenzivně působit v rámci Rady proto, aby do konce roku 2012 politika soudržnosti byla zahrnuta na e, říjnovém a prosincovém programu Rady pro všeobecné záležitosti. Musíme dosáhnout schody e, na takzvaném tom obecném přístupu, co se týče e, řízení finančního hospodaření, územního rozvoje a dalších různých technických otázek a současně věnujeme velký důraz úzké spolupráci s Evropským parlamentem. Vítáme a oceňujeme úsilí vašeho výboru, které vedlo dnes a zítra, jestli to dobře chápu, do skončení hlasování tedy o jednotlivých eh, zprávách eh, pro týkajících se tedy období 2014-2020. Eh, na základě již dosažených výsledků v Radě jsme připraveni maximálně jednat a diskutovat tak, abychom dosáhli co největšího pokroku v této oblasti a co se týče témat, kde nebylo zatím ještě dosaženo schody, e, my jako za radu jsme připraveni naslouchat pozorně vašim e, poznámkám a návrhům a myšlenkám. Také bych rád zmínil další významnou prioritu kyperského předsednictví, co se týče politiky soudržnosti, a to je pokrok e, v oblasti teritoriální toho eh, charakteru politiky. Eh, se totiž sehrává významnou roli eh, v zájmu teritoriální transformace. V této oblasti plánujeme celou řadu setkání na Kypru. To se bude týkat celé řady eh, orgánů a struktur eh, se zapojením generálních ředitelů pro teritoriální eh, politiku a kohezní politiku. Budeme navazovat na práci předchozích předsednictví, co se týče propagace a implementace teritoriální agendy 2020. Výroční zpráva příprava eh, výroční setkání přímořských oblastí, které se bude konat na Kypru, se soustředí také na problematiku ostrovních regionů mm, a souvislosti tedy eh, s přímořskými oblastmi. Kromě toho kyperské předsednictví eh, plánuje neformální setkání ministrů pro politiku soudržnosti, Eh, náš minister Saba se eh, chce eh, soustředit na koordinaci reformních politik a politiky soudržnosti v rámci EU. Samozřejmě paní předsedkyně také delegace budou, delegace z Evropského parlamentu budou pozvány. Vážení poslanci. Eh, dovolte mi ještě jednou, abych vyjádřil svoje potěšení, že mám příležitost se s vámi tady dnes setkat a seznámit vás s naším ambiciozním programem na nadcházejících šest měsíců a eh, apeluji také na vaši podporu našeho předsednictví. Eh, velice se těším na konstruktivní spolupráci s vámi v následujících měsících, především v oblasti nové reformní kohezní politiky, která dá příležitost našim regionům dostat se z krize. Ještě než skončím, chtěl bych zdůraznit, že kyperské předsednictví se bude usilovat o to, aby legislativní balíček politiky soudržnosti byl přijatý eh, v krátké době při současném respektování role Evropského parlamentu. Rada má dvě částeč, dva částečné obecné přístupy a ve spolupráci s Evropským parlamentem bychom chtěli uzavřít co nejdříve eh, jednotlivé etapy, tak abychom mohli od roku 2014 tedy vynakládat eh, prostředky tak, jak to bude naplánované. Paní předsedkyně a delegace budou pozvány na neformální formální setkání v listopadu eh, tohoto roku a eh, budeme očekávat také návštěvu delegace. Eh, chceme také naslouchat názorům v oblastech, kde rada zatím nevyslovila jednoznačný názor abychom jaksi už měli předběžné informace a rád bych si dovolil eh, vyjádřit svůj vděk za rychlý a pragmatický přístup, který tento výbor přijal v této významné oblasti. Děkuji vám za pozornost. Děkuji vám, pane ministře. You, you, you were trying to be... Snažíte se být realista, ale myslím, že ve vašem vystoupení zaznívá i optimismus a za to vám děkujeme. Takže první dostává slovo místo předseda Georgia Stavrakakis. Děkuji, paní předsedkyně, pane ministře. Eh, vítám vás tady vítám i kyperské předsednictví rady. Jsem přesvědčen o tom, že budeme spolupracovat konstruktivně eh, v oblasti regionální a kohezní politiky, eh, Kypr předsedá radě ve velmi obtížné době. Budeme jednat o budoucí kohezní politice, o tom balíčku legislativních opatření a já jsem pln důvěry, jsem přesvědčený, že Kypr se hraje významnou roli v dokončení těchto jednání do konce roku. Jsme přesvědčeni, že kyperské předsednictví dobře chápe významnou roli politiky soudržnosti v rámci architektury víceletého finančního rámce 2014-2020 a že toto je opravdu nejdůležitější eh, politický nástroj Evropské unie pro zmenšení eh, nerovnosti eh, mezi regiony a obnovení umožní růstu konkurenceschopnosti a vytváření nových pracovních příležitostí. Přeji vám mnoho úspěchů ve vaší významné práci. Děkuji. Děkuji, paní předsedkyně. Pane ministře, my vás tady vítáme. Vzali jste si na sebe velmi důležitou práci dokončit jednání o významných nástrojích Unie. Taky jsem přesvědčen, že je důležité, aby existovala soudržnost mezi a konzistentnost jednotlivých politik a nařízení, tak aby bylo dosaženo cílů Evropy 2020. Pro nás ve výboru pro regionální rozvoj je velice důležité, že zdůrazňujete a že, a že si přejete dosáhnout schody eh, v oblasti zapojení regionů a regionálních a územních orgánů eh, do problematiky regionálního rozvoje. Čili my bychom si přáli, aby na konci vašeho předsednictví existovala skutečná dohoda o partnerských vztazích a aby toto bylo opravdu závazné, aby existovaly skutečné vztahy mezi komisí komisí, členskými státy a regiony ve všech oblastech, které se týkají regionálního rozvoje. Regionální rozvoj je velmi důležitý a, mohl, a aby mohl být ještě důležitější, je potřeba, aby to fungovalo z dola nahoru, aby regiony byly zapojeny do všech procesů a územní orgány, aby byly zapojené, protože samotné členské státy nezvládnou všechno a je potřeba, aby e, tu existovala také spolupráce e, e, místních orgánů, samozprávních orgánů a podobně je také důležitý e, důraz na zelenou ekonomiku, na vznik nových pracovních příležitostí, zvláště v době, kdy e, se podle toho bude posuzovat skutečnost, zda e, získáme jaksi srdce a mysl lidí. Je, to, mm, je potřeba efektivně podporovat politiku pro zaměstnanost mládeže a nesmíme zapomínat, že stávající krize není jenom ekonomická krize, je to také eh, krize v oblasti životního prostředí, klimatu a vy jste ostrovní eh, stát, takže dobře chápete eh, význam slova klimatické změny, zvláště co se týče jihu země, tam si myslím, že je potřeba na to klást obzvlášť velký důraz. Pan Alfonsi možná si ještě vezme slovo a něco k tomu řekne, ale vy byste se možná měli snažili prosadit zprávu Alfonsi, která se tady toho týká. A myslím si, že je velice důležité, vzhledem k tomu, že jste tedy ten ostrovní stát, že byste možná mohli podpořit také celou problematiku ostrovního charakteru, ať už se to týká životního prostředí, dopravy, nebo obecně ekonomických otázek. Děkuji. Thank you very much, Lambert. Děkuji, pan minister Roy. Voorzitter, heel graag. Ehm, u gaf ook al aan dat er... Vážený, vážený pane, vážná paní předsedkyně, děkuji za slovo. Hovořili jsme zde o optimismu. Já si myslím, že nejde pouze o to být optimistou, ale také být realistou, eh, vidět reálně výzvy eh, související s krizí v této nejisté době je třeba v této rovině k tématu přistupovat. Já bych tak rád činil. Já si myslím, že výbor pro regionální rozvoj určitě je na této vlnové délce. To, co bylo připraveno dánským předsednictvím, nyní vstupuje do další fáze a opět je třeba, abychom měli eh, mandát pro dokončení eh, některých témat, Zaznělo zde, že některé kapitoly byly dopracovány v radě. Já doufám, že zítra pozítří bude moci toto říci také o e, balíčku k vyjednání ve spolurozhodování. Doufejme, že tyto věci budou dotaženy co nejdříve. My si to přejeme právě tak jako vy. Přejeme si to proto, Přejeme se tedy, abychom e, mohli zde hlasovat o definitivním výsledku. Jsem velmi rád, že chcete aktivně zapojovat zapojovat eh, parlament, ať jde o neformální ministerské schůzky eh, či koreper, eh, či administrativní zástupce ředitele. Také jste řekl, že tady se těšíte na setkávání s námi. Já si myslím, že to je vynikající. A delegace sestávající ze zpravodaje a stínových zpravodajů by měla eh, kvitovat eh, tato pozvání. Já si myslím, že to je vynikající spolupráce. Také chci vzdát hold dánskému eh, předsednictví, které nás ovšem informovalo a tímto, tímto končilo. Opravdová spolupráce neprobíhala. Přitom my máme novou roli, roli spoluzákonodárce, kterou hodláme, kterou hodláme plnit stoprocentně. Je pravda, že rada se Eh, opřela do některých, pustila do některých nařízení a přemístila některé věci do jiných eh, negotiating box a to jsou věci, které jsme právě neocenili. Jsme eh, spolu legislativním orgánem a je třeba, abychom jednali společně, ať jde o stanovení stropů, či o přechodové regiony, či o fondy výkonnostní. Toto vše jsou věci, které spadají do naší kompetence a já si myslím, že je třeba o těch věcech diskutovat, jednat s radou. Není možné, aby věci, které jsou jasně zakotveny ve smlouvě, jasně definovány v Lisabonské smlouvě, eh, byly poté popírány. Je třeba, aby parlament byl zapojen do všech těchto postupů. A za dánského předsednictví tomu tak nebylo. My jsme vznášeli dotazy, bylo nám řečeno, že to není možné. Najednou, eh, eh, najednou se věci přesouvaly jinam, kde parlament dává pouze Eh, souhlas, nesporozhoduje. Pokud se rada domnívá, že eh, některé věci je třeba přemístit do CFP, tak v tom případě bychom k tomu měli mít také sporozhodování. Není možné, aby věci, které jsou jasně nadefinovány nebo respektive tedy je třeba, aby parlament byl zapojen eh, do všech příslušných rozhodnutí, eh, tak jak to vyplývá ze smlouvy. A my se budeme eh, maximálně snažit společně s vámi, aby to skutečně takto probíhalo. Dále, pokud jde o Fond Solidarity a přírodní katastrofy, parlament často vyslovoval svůj názor, že bychom stáli o mnohem větší flexibilitu, Parlament toto říká již léta, ale rada to vždy blokovala. Vy jste ostrovní země, víte dobře, jaké jsou dopady klimatických změn a jak nepředvídatelné události někdy bývají. Byli bychom rádi, kdyby tato věc byla zpřesněna. Doufáme, že můžeme spolehat ve vaši podporu v této věci. Děkuji. Děkuji, není Konstanca Krell. Děkuji, pane ministře. Já jsem eh, velice pozorně naslouchala eh, tomu, co jste říkal a doufám, že teď budete naslouchat také vy mě. Naslouchala jsem eh, velice pozorně a jsem velice ráda, že máte velmi ambiciozní program svého předsednictví. Naše frakce vás bude podporovat dosávání vašich cílů a mě velice těší, že chcete ten MMF dotáhnout ve spolupráci s parlamentem k závěru. Je to samozřejmě eh, otázka, jak to dopadne, protože dánské předsednictví eh, před eh, položilo takový ten vyjednávací box, vyjednávací krabici, ale tady je 80% věcí, které se rozhodují v spolurozhodování. Takže my doufáme, že nedojde k rozhodování jaksi mimo eh, tento rámec spolurozhodování eh, způsobem, který by potom zkomplikoval vyjednávání s parlamentem. Já bych chtěla výslovně varovat před takovýmto postupem. My jsme toto několikrát eh, řekli také dánskému předsednictví, dostali jsme ujištění, že to samozřejmě bude tak, jak si přejeme. Nicméně obávám se, že tu a tam se dánské předsednictví pokoušelo o oslabení pozice parlamentu. Mně se eh, líbí vaš, váš přístup k politice soudržnosti a strategii EU 2020, že tedy e, v této strategii má kohezní politika své místo, e, že tedy je to program pro celou Evropskou unii, ale i zde e, musím říci, že proslovy zástupců předsednictví jsou velice dobře připravené. Také vy jste řekl, že si přejete úzkou spolupráci s parlamentem. To je hezké, ale my chceme více, protože podle smluv eh, nejde o úzkou spolupráci, ale o spolurozhodování. Čili to chci říci zcela jasně hned na začátku. Eh, dnes jste slyšel, že dnes budeme jednat o mandátu pro jednání s radou a my to tady myslíme plně vážně. Nestačí shodnout se uvnitř rady, je třeba, aby rada potom také vyjednávala s námi. A podstatné je, abyste si nechali v radě dostatečný prostor pro jednání s parlamentem poněvadž jinak by se to mohlo zkomplikovat. Já si myslím, že v tom velkém základním cíli eh, se shodujeme. My si přejeme moderní politiku soudržnosti založenou na solidaritě, která ovšem také je zaměřena na výsledky, na pomoc slabším regionům, na pomoc eh, členským zemím tam, kde se mají realizovat naše společné cíle. A tady je poměrně široké pole, kde k tomu přistupujeme jinak v radě a jinak v parlamentu. Čili bylo by dobré, kdybychom co nejdříve eh, začali spolu jednat. Děkuji vám. Děkuji, Konstance. Thank you. A možná bychom nyní mohli dát eh, slovo panu ministrovi, aby se vyjádřil k těmto příspěvkům a otázkám kolegů. Thank you very much. Děkuji vám, paní předsedající. A děkuji všem řečníkům. Dovolte, abych začal obecným komentářem eh, k tomu, co řekla eh, paní předsedkyně a pan Roy o optimismu. My určitě se snažíme být optimističtí a ambiciozní, ovšem způsobem velmi pragmatickým a takovým skromným. Nicméně eh, spolu s rozhodnutím dosáhnout výsledku. My si eh, chceme nejenom odškrtnout splnění povinnosti, chceme dělat víc. A při vší úctě eh, se všem, ke všem, kteří eh, jsou zde zapojení jako jednotlivci i jako představitelé institucí. Chceme prostě tímto způsobem spolupracovat. Děkuji panu Stavrokokisovi za jeho slova, také děkuji dalším eh, pánům za to, co řekli. Děkuji také za položené otázky. Eh, hovořil především o dohodě na eh, závazném zapojení regionu a jsou tady určité otázky, které se týkají tohoto partnerství a které vlastně již existuje v rámci Eh, nařízení. My jsme připraveni o tom diskutovat, nejenom diskutovat o zapojení regionu, ale také ostatních partnerů, například sociálních partnerů a dalších, kterých by se tato otázka mohlo, mohla týkat. Uvidíme, jakým způsobem se bude situace vyvíjet. Každopádně jsme zaznamenali to, vaše slova a nemáme žádný důvod se proti tomu stavět. Naopak je to, myslím, velice dobrý nápad a uvidíme, co z toho bude eh, realizovatelné v rámci rady a co chtějí členské státy. Také samozřejmě budeme naslouchat Evropskému parlamentu obecně. Co se týče soudržnosti sociální a soudržnosti v oblasti životního prostředí máte plnou pravdu, co se týče klimatických změn. S vámi plně souhlasím a také jsme zaznamenali, co jste říkali o zprávě Alfonzi a vezmeme v úvahu i vše, co v tomto zprávě figuruje. To se týká pochopitelně i otázk i charakteru ostrovního životního prostředí, tomu věnujeme zvlášť velkou pozornost, týká se to zeměpisné dimenze, o které jsme hovořili, ale musíme také hovořit o specifickém charakteru ostrovů obecně a ostrovních států. Eh, to se týká také odlehlých oblastí a je to oblast velmi důležitá, kterou bereme vážně a kterou také vezmeme v úvahu. Comment on uh, co-decision and uh, the... Pokud se týče pana eh, Van nebo to, co řekla paní Krea. Ano, já chápu, že existují určité obavy na straně Evropského parlamentu s hledem na eh, spolu rozhodování eh, v oblasti hm, toho vyjednávacího boxu. Nicméně rada a její debaty některá nepředjímá tu možnost, že, by, že bychom se eh, nějak dostali ven z toho procesu rozhodování. Prostě je třeba pochopit, eh, jak funguje ta eh, radní kuchyně. To, to prostě Eh, je to, je to složité, možná, že ani není dobré o tom nějakým eh, způsobem eh, nahlas hovořit. Víte, že dánské předsednictví se snažilo zmírnit tady ty obavy tím, že chtělo v podstatě jenom lokalizovat ta problematická místa, aniž by se snažila nějak vykroutit z toho řádného způsobu projednávání této problematiky, protože samozřejmě jsme si vědomi privilegií a práv Evropského parlamentu a jeho pravomocí. Pan Nistelrooy hovořil také o fondu Solidarity a my zkoumáme tedy tuto strukturu, možnosti flexibility, která, které tady jsou a velice rádi o tom budeme debatovat a vezmeme v úvahu také záležitosti, které, které potom musí přejít do rady. No a v neposlední řadě bych chtěl říci, že zítra budeme mít setkání s eh, předsedkyní a s zpravodaji. Eh, bude to, nevím, dialog, trialog, prostě bude to jednání takové informální, eh, poněvadž my zatím nemáme obecný přístup k věci, máme takové nějaké dva dílčí, téměř obecné přístupy, ale každopádně chceme se do toho pustit a jednat a tak dále. Čili to by nám mohlo velice pomoci při dalším jednání, při eh, dosahování pokroku na prvcích, na kterých radě záleží, ale také na těch prvcích, eh, kde se rada dosud neshodla na stanovisku společné. Děkuji vám, paní předsedající. Děkuji vám, pane ministře. Nyní François Anfosi. Děkuji, pane ministře, paní předsedkyně. Ujímáte se předsednictví Unie po Dánsku, Maďarsku a Polsku, takže bych vás rád pozdravil jako ostrovní poslanec z Korziky. Těší nás toto středomořské předsednictví a očekáváme právě tento nový pohled. Víme, jak středomořský prostor, eh, jakými problémy trpí a zajímalo by mě, zda kyperské předsednictví má v úmyslu přijmout nějakou iniciativu v oblasti středomořského prostoru a eh, budete mm, jaksi mm, přijímat následné kroky po eh, zprávě, kterou parlament přijal v minulý týden ve Štrasburku. Myslím si, že bychom měli vyslat do středomoří poselství naděje a budoucnosti, abychom se dostali z napjaté obtížné situace, jak z hlediska eh, veřejného mínění, nejenom z hlediska veřejných rozpočtů. Takže vám přeju mnoho štěstí. Thank you. Oldřich Vlasak. Děkuji, pan Oldřich Vlasák. Mě, děkuji za slovo. Eh, já bych se rád vrátil k tématu, které tady již diskutováno bylo od paní Krelové, od pana Lamberta Nistelroje a týká se projednávání víceletého finančního rámce eh, protože eh, jistě víte, že na konci bude muset dojít k dohodě. Rád bych se zeptal, jestli eh, máte představu o nějaké průběžné konzultaci výsledku vašeho jednání s radou, tak aby do toho Evropský parlament mohl nějak zasáhnout. To je první, první blok. A druhý blok se týká politiky soudržnosti. A tam jistě víte, že eh, nedochází úplně ke schodě v oblasti nástroje pro propojení Evropy, kde by se mělo vyčlenit 10 eh, miliard z kohezní politiky pro tento nástroj a zdali vidíte v této oblasti možnost nějakého kompromisu. A poslední má otázka se týká uznatelnosti daně z přidané hodnoty. A jak jistě víte, eh, pakliže by Eh, tento náklad nebyl uznatelným, tak to ve stávající velmi těžké finanční situaci velmi stíží pozici v některých státech. Čili zdali si myslíte, že ten DPH, daň z přidané hodnoty, zůstane uznatelným nákladem. Děkuji. Uh, thank you, Ivars Děkuji, Ivars Thank you very much. Děkuji vám. Chtěl bych eh, zdůraznit eh, jednu věc, která se týká rozpočtu na příští rok. Nebudu hovořit o příštím MFF. Pane ministře, podle posledních informací z trialogu, eh, kde to se týká účastníků za komisi, za radu, za parlament, tak zde se ukázalo, že jsou totální rozpory. Komise, jak víte, se eh, rozhodla o 6,8 zvýšit platby. To je hodně, ale když se podíváte na areál, na eh, nevyužité fondy, tak eh, to je skutečně hodně, hodně. Hovoříme teď o 10 miliardách eur. Rada místo to snížila na méně než 2% bez vysvětlení, protože de facto se to účastnili většinou lidé z Koreperu, bez ministrů. Ale problém je v tom, že pokud rada se bude držet své pozice, pak RAL vzroste na 17 miliard. A když to řeknu jednoduše, to znamená, že pokud rada prosadí svou pozici a zminimalizuje růst plateb na méně než plus 2%, pak ty peníze se potom odsunou do příštího víceletého rámce 2014 až 2020. A to je hodně peněz tady se eh, vlastně pro země, které mají méně než 85 HDP na hlavu, tak to by mělo být vlastně až v roce 2017. Takže to je de facto to eh, na dva, tři roky je tam taková velká změna. Co to znamená? Pokud rada se snaží eh, říci to, že Eh, se odvíjíme od posledního roku, kdy byly eh, dokončeny platby, tak eh, v podstatě všechno se velice komplikuje a to se týká celé té strategie do roku 2020. Čili já bych skutečně chtěl říci, že je třeba skutečně vážně se zabývat rozpočtem na rok příští poněvadž těch 65%, 65% reál to jsou peníze soudržnosti. Takže to se týká celého finančního výhledu. Ano, děkuji Karampos Angurakis. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Vážený pane ministře, je pravda, že musíte uchopit eh, tak trochu obrovský horký brambor. A doufám, že to bude možné zvládnout. Myslím, že pro vás je jasné, že zmiňuji horké brambory, především eh, myslím to, že se ujímáte předsednictví v době, kdy se prohlubuje kapitalistická krize v Evropě. A ten nejvážnější problém a úkol pro vás je, že musíte vyřešit finanční otázky, investiční otázky, eh, zejména eh, problematiku evropských fondů a to v době, kdy absolutně nevíme, jaká bude budoucnost Evropské unie. To je tedy opravdu horké téma, horký brambor a to je rozdíl mezi vaším předsednictvím a předchozími. Eh, vaše země má ten svůj specifický program kvůli tedy krizi kapitalismu, která probíhá. Je zde vývoj ve Španělsku, v Itálii. Víme, jaká byla poslední rozhodnutí summitu. A zdá se, že krize se bude pouze prohlubovat a začne se týkat také těch největších zemí Evropské unie. Vyhlídky jsou tedy velmi komplikované. Útok na práva pracujících, Eh, bude stále razantnější. To, co nám pomáhá překonat krizi, je právě politika soudržnosti Evropské unie, ale problémy se budou eh, prohlubovat a komplikace se budou prohlubovat. Podle nás eh, neexistuje ve skutečnosti eh, politika soudržnosti a nemůže ani existovat, eh, protože se pohybujeme v kapitalistickém prostředí, konkurence a přitom existuje tady strategie u 2020 do níž zapadá také politika e, soudržnosti, ale skutečnost je taková, že už nejsou prostředky na provádění opravdové politiky soudržnosti. Že strategie 2020 stejně jako předchozí Lisabonská strategie a i politiky či politiky v rámci posledného hospodářského řízení a zprávy vedou k prohlbujícím se rozdílům a vyloučení některých zemí, těch nejchudších zemí. E, skutečně existuje Evropa o více rychlostech. EU 2020 e a příslušné politiky, které nezohledňují rozdíly mezi zeměmi, budou pouze přispívat k prohloubení těchto problémů, což bude nahrávat velkým kapitalistickým silám. Dále tedy jsou zde rozhodnutí 26. června summitu Pakt pro růst 55 miliard resetovaných prostředků, eh, nevyčerpaných prostředků z fondů soudržnosti a evropských fondů. Budeme pokračovat touto cestu? i do budoucna. Eh, máte o tom nějakou představu? Eh, já bych na vás nerad zasílal všechny faraony rany, ale bude to něco, co nás bude trápit i do budoucna. Jak to bude vypadat s paktem pro růst, a programy Fondu soudržnosti. A především rozhodně nesouhlasíme s tím, abychom prostředky na rozvoj a na soudržnost využívali na věci, které nijak nesouvisejí s potřebami rozvoje dané země. U nás je třicítka sektorů, ve kterých bychom mohli podpořit růst v zájmu eh, pracujících, ale přitom z toho zůstaly pouhé tři. Děkuji mnohokrát a na závěr vystoupí Erika Maner. Kiitoksia puheenjohtaja ja kiitoksia hyvin paljon. Děkuji mnohokrát. Já bych ráda vyjádřila své poděkování panu ministrovi, že mezi nás přišel a vystoupil zde. Cítím eh, váš entuziasmus eh, v souvislosti s nadcházejícím šestiměsíčním obdobím a také politikou soudržnosti. Jsem si jistá, že těchto šest měsíců pro vás bude představovat velkou výzvu a přeji vám mnoho štěstí. Jak řekla již řada kolegů přede mnou, je důležité, abychom se snažili o rychlý postup. Je důležité dosáhnout dohody do konce tohoto roku, a to i pro politiku soudržnosti, tak aby členské státy mohly pokračovat v programech. Pokud jde o finanční rámec, je mi potěšením, že hájíte politiku soudržnosti. Zajímalo by mne, jaká bude vaše linie, vaše politika, až se začneme, řekněme, přijít o e, zemědělskou politiku a regionální politiku, politiku soudržnosti. Na co budete vyklást důraz? E, jsou to velké politiky, které, které zabírají gro rozpočtu a myslím, že je výborné že jste podtrhl, eh, které oblasti jsou postiženy specifickými výzvami. Jde o ostrovní oblasti, eh, mořské oblasti, okrajové periferní oblasti. Ráda bych poukázala také na situaci říce osídlených regionů, které mají samostatnou položku v rozpočtu. Eh, pokud chceme zlepšit situaci v těchto regionech, je důležité, abychom prosadili alespoň těch 926 milionů eur pro tyto regiony. Pro nás je důležité, aby platby se trvaly na aktuální úrovni. Rada bych tež zúraznila programy územní spolupráce. Jsem spravodajkou pro tuto věc a byla bych ráda, kdybyste se aktivně věnovali tématu územní spolupráce. Děkuji za pozornost. Děkuji. Myslím, že za regi můžeme uzavřít seznam řečí. Někdo další si nepřeje vzít slovo, takže to byl poslední dotaz a nyní opět dávám slovo panu ministrovi pro jeho závěrečné vystoupení. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Eh, pokud je o otázku pana Alfonsiho, samozřejmě eh, přikládáme zvláštní význam eh, našemu moři, středozemnímu moři. Učiníme maximum pro to, abychom, aby se kladl důraz na politiku středomoří, Víte také, že to patří k našim prioritám. Ehm, mám na mysli politiku sousedství, jižního sousedství Evropské unie. My se velmi věnujeme této věci. Zároveň víte, že je zde otázka propojení působení střídajícího se, eh, rotujícího se eh, předsednictví a předsednictví Unie a služby pro vnější činnost. V rámci našich kompetencí ovšem budeme činit maximum, abychom posílili tuto spolupráci v oblasti Středomoří. Víme, že to byla spolupráce vždy problematická. Tak trochu již 13 let se věnujeme spolupráci v rámci Středomoří a v nejlepším jsme schopni vynaložit a vyčerpat 25%, 25 vyčleněných prostředků. Vznikla Unie pro Středomoří, která ale eh, vlastně nikdy úplně nezahájila činnost z různých důvodů. Nad rámec různých eh, deklarací, politických prohlášení a tak dále se domníváme, že je důležité eh, provádět práci přímo v terénu. A myslíme si, že to není otázka prostředku, ale otázka vůle. Ve všech těchto zemích je možné hledat eh, určitá okénka, určité příležitosti, k, k, k práci přímo s místními lidmi, nejenom v, zájmy, v zájmu rozvoje, ale především proto, abychom doprovázeli transformaci těchto zemí a demokratizaci eh, způsobem, který by přinesl konsolidaci těchto procesů, který by zareagoval na očekávání těchto národů, eh, že vznikne nová situace, nový způsob zprávy věcí veřejných. V těchto zemích, v tomto regionu, vnímáme, že některé politické síly se snaží eh, využít pro sebe proces demokratizace a využít jej pro dosahování jiných cílů. My samozřejmě bychom neradě, kdyby jeden autoritářský režim byl nahrazen pouze jiným autoritářským režimem. Snažíme se hledat různé komunikační kanály. Je důležité přispět k pluralismu a je důležité, abychom my postupovali pluralitně v přístupu k těmto zemím. Ať již jde o nevládní organizace, ať již jde o podniky v tomto regionu, je třeba, aby se byli vědomi, aby věděli, že existují možnosti přímého partnerství eh, se subjekty v Evropské unii. Jde o posilování Eh, konkrétních svazků s lidmi přímo v terénu a takto přispět k vytváření pluralitní společnosti. Řížíme se tedy eh, principem eh, more for more, více za více, spolupráci s těmito, s těmito zeměmi. A pro nás to především znamená, že abychom dosáhli více výsledků na úrovni státu a vlády, je nutným předpokladem, aby bylo dovoleno eh, silám eh, na úrovni nižší než je státní úroveň, celostátní úroveň, vstupovat takto do kontaktu s námi, vytvářet s námi vazby. Víme, že někdy je zde tedy působení eh, Evropské investiční banky, je zde působení EBRD a my se domníváme, že někdy je z politických důvodů eh, bráněno tato spolupráce, ale my se domníváme, že můžeme hledat efektivnější cesty spolupráce. Je to věc, která je velmi blízká našemu srdci. Zároveň středozemní moře sebou nese některá specifická témata, která se týkají nás všech, ne pouze eh, Jižního břehu, také eh, Korziky, Kypru, Kréty, všech ostrovů. A musíme v rámci územní soudržnosti se snažit hledat prostředky, jak dostatečně zohlednit tuto územní specifičnost. Pokud je otázku pana Vlasáka, ano, skutečně se budeme snažit informovat parlament průběžně maximálně možnou měrou. Jak víte, dnes máme nastaven, nebo nastavujeme tento modus operandi, kdy se budeme scházet před každou radou pro všeobecné záležitosti i po ní, ale pokud bude potřebná konkrétnější specifičnější výměna názoru, budeme v tomu vždy eh, přístupni a jsme připraveni také eh, neformální cestou briefingu a dialogu eh, vás plně informovat o aktuálním stavu v radě, u různých témat. Ať už půjde o problematiku soudržnosti, která je obzvlášť relevantní pro váš výbor, ale také pokud je o celkový vývoj u víceletého finančního rámce, protože víme, že zde existuje přímá spojitost mezi oběma věcmi. K těm deseti miliardám, které jsou vyčleněny v návrhu komise, jsou účelově vázány na nástroj pro propojování Evropy a že to má být převedeno z oblasti soudržnost. K tomu nemohu zaujmout stanovisko. Existují různé názory členských států a e, bude třeba hledat cestu, jak to vše e, zapracovat, sladit. E, pro mne tím hlavním problémem, jakožto předsednictví, není těch 10 miliard, ale těch 15 miliard, celý ten balíček, protože jsou členské státy, které to chtějí pokrátit na na méně. Takže samozřejmě snažíme se, uvidíme, co bude možné a byli bychom rádi, kdyby nástroj pro propojení Evropy byl ošetřen tak, aby byly ty prostředky dobře využité, ať jde o dopravu, energetiku či telekomunikace. Jsme si vědomi také problematiky DPH, opět eh, celá řada členských eh, států velmi trvá na tom, aby DPH bylo zohledňováno. My eh, toto vnímáme jako legitimní mm, znepokojení, legitimní problém, ale uvidíme, co bude možné na úrovni nás všech. A tady Eh, předpokládám, že i to, co vy jste říkal, bude muset být eh, zapracováno. My to, my to radě předáme. K tomu, co říkal pan Godmanis, jsme si plně vědomi existence eh, problému RAL, tedy neproplacených plateb. A naší ambicí je hledat cestu, jak jít nad rámec RAL jakožto politické otázky a přistupovat k tomu v technické rovině. Protože dnes je naprosto pravda, že ono se to stalo skutečně politickým tématem v diskusích. Uvidíme tedy, jak se nám podaří to uchopit. Víme, že většina prostředků v rámci Rál jsou prostředky ze soudržnosti. Myslím si, že nejlepší řešení je zlepšit efektivnost politiky soudržnosti a našich, našich akcí, našich činností do budoucna, ale to je záležitost budoucnosti. Rozpočet pro 2015, tady se musím přiznat, že je to velmi složitá věc. Je zde totiž také návrh komise k, těm šesti, k tomu navýšení o 6, něco u prostředků na platby, což samozřejmě šokovalo některé členské státy, které žádaly naprosté zmrazení rozpočtu. Předsednictví tedy tady muselo plout velmi hlubokými vodami. A já dost dobře nevím, zda nyní nepřekračuji své pravomoc a nezděluji vám určité tajemství, ale eh, existuje určitá dohoda, eh, řekněme kvalifikovaná většina v radě pro navýšení o 2,79 To je méně než návrh komise, je to více, než čeho jste se obávali. My jsme se obávali, že to tedy bude méně než 2 Uvidíme, uvidíme, zda tato dohoda bude platit a poslouží jako základ pro jednání s Evropským parlamentem. Nyní k Řecku. Nyní přejdu do řečtiny, pardon. Máte pravdu. Eh, skutečně jde o horký brambor, který musíme tahat z ohně. Eh, jsou to složitá témata, před kterými stojíme. Eh, víte, že nakonec naší filozofii je toto. Pokud existují takovéto horké brambory, takto složitá témata, nemůžeme čekat, že se vyřeší sama od sebe. Především eh, je třeba pustit se do práce a změnit situaci a snažit se dosahovat konkrétních výsledků. Tak budeme postupovat a je jasné, že u některých, některých témat možná se budeme pouštět do neznáma, ale Eh, musíme eh, pokračovat alespoň drobnými, drobnými kručky. Myslím si, že neexistuje žádné kouzelné řešení. My pouze nabízíme eh, svoji vůli a rozumný přístup a také ochotu pracovat s maximálním nasazením. Pokud je o strategii EU 2020, v této strategii jsou také stanoveny některé zcela kvantifikovatelné cíle. Pokud jich bude dosaženo, určitě to přispěje ke zlepšení sociální společenské situace v Evropě. Například víte, že existuje představa, že bychom měli mít méně jak 75 eh, aktivního obyvatelstva. Také 3 HDP by měla být vynakládána na výzkum a vývoj. E, jsou zde i další cíle v oblasti environmentální v rámci strategie 2020. Je zde také otázka gramotnosti. Jsou to opravdu měřitelné, kvantifikovatelné cíle a pokud jich dosáhneme, bude to, myslím, významné pro EU. A skutečně bychom se měli maximální měrou snažit e, o to, aby EU získala více sociální tvář. A abychom se snažili také o kontakty mezi občany z různých zemí. Paní eh, Manerová, pan Maner, já přikládám eh, velký význam politice eh, soudržnosti a chceme, aby tato politika skutečně představovala přidanou hodnotu pro EU. Jediná změna, se kterou počítáme, se týká našich ambicí, sdílených ambicí. Zda tedy usilovat o politiku modernější, efektivnější, více integrovanou, která, která má také přeshraniční rozměr byl zde zmiňován makroregionální přístup a další podobné věci, které by nakonec umožnily dosahování větších synergií v rámci EU a úspor z rozsahu v našich výdajích. Je třeba zaměřovat se na efektivnost, účinnost, udržitelnost a zároveň dokázat přesvědčit občany a některé skeptičtější vlády že každé euro, které vynaložíme, je vynaloženo účelně, dobře. Tak to musí vnímat také evropský občan, že tyto výdaje stojí za to. Já vám mnohokrát děkuji za tuto fantastickou výměnu názorů. Pro nás byla velmi užitečná a těšíme se na další spolupráci. Děkuji. Thank you, minister. Děkuji, pane ministře, děkuji mnohokrát. Vážené kolegyně, vážení kolegové, probíhá schůze výboru, mohli to tak říci. Eh, takže chci jméno nás všech poděkovat panu ministrovi a mohu vás ujistit, že tento výbor se zavazuje velmi intenzivně pracovat v následujících šesti měsících a naše ambice a přístup jsou stejně pragmatické jako váš. Doufejme, že Tyto ambice nás dovedou k úspěšnému závěru jednání i jak o výsledném finančním rámci, tak o legislativním rámci. Velmi si ceníme také spolupráce, kterou nám nabídli již vaši spolupracovníci. Eh, zítra eh, začínáme eh, prvním jednáním, první schůzkou a Doufejme, že vás uvidíme minimálně ještě jednou v závěru eh, vašeho předsednictví a že od vás uslyšíme, že eh, mise byla splněna. Děkuji. Eh, um, uh, Vážení kolegové, už je 10.30, takže já si myslím, že bychom mohli zahájit ta dvě hlasování, která předchází novému nařízení. Takže přistoupíme k bodu 7 na programu, ale než začneme hlasovat, zkontrolujeme hlasovací přístroje, vložte prosím své hlasovací karty do hlasovacího zařízení a hlasujte prosím. Je to kontrolní hlasování. Eh, Kolegové, máme 41 vložených karet, ale pouze 30 Eh, poslanců hlasovalo, takže prosím, pokračujme v tomto kontrolním hlasování. I... Teď už se zdá, že máme příliš mnoho socialistů, já bych prosila, abyste opravdu všichni hlasovali, abychom měli kontrolu. Jak to vypadá? Uh, A stále ještě čtyři lidé nehlasovali, ačkoliv mají karty vložené eh, v přístrojích. Eh, Kontrolujeme vás jako velký bratr. Čtyři karty buď nefungují, nebo ti lidé zde nejsou. Máme 42 karet a pouze 38 eh, členů hlasovalo, takže eh, máme si příliš, máme o jednoho socialistu eh, víc a takže se omlouvám. So what we need is, is, is... My potřebujeme ještě, aby tři lidé zkušebně hlasovali a máme o jednoho socialistu víc. A dvě karty, které ještě ne, eh, kontrolně nehlasovali. Stále ještě máme o jednoho socialistu navíc. Eh, Rosa, It's eh, not voting. No, no, no, he has Yeah, he has already voted. So, some only one. Could, could we just ask one Mohu poprosit jednoho ze socialistů, aby výjmul svou kartu z hlasovacího zařízení, abychom měli o jednoho náhradníka méně. Dobrá. A jeden člověk nehlasoval. Takže nyní hlasujeme o zprávě Patrice Tyroliena. Je to bod 7 na programu dnešní schůze. Takže pozměňovací návrh 36, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Kompromis 1, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Návrh 10, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. Kompromis 2, Aha, takže pozměňovací návrh, návrhy další 11 a 41 jsou totožné. Kdo je pro? Proti? Vážení kolegové, budeme to muset elektronicky zkontrolovat, takže prosím hlasujeme nyní o návrzích 11, 38, 39, 40 a 41. Je to pět identických pozměňovacích návrhů. Končím hlasování. A je to 21 ku 20 jedné, to znamená, že návrh byl zamítnut. A nyní přistoupíme ke kompromisnímu návrhu 2, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno, návrh 13, kdo je pro, proti, myslím, že to bylo zamítnuto. Zkontrolujeme to v rychlosti, protože to není zcela jednoznačné. Hlasujeme o pozměňovacím návrhu 13. We close the vote. Končím hlasování. A je to zamítnuto. Ano, 24 proti. Návrh 14. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se. Přijato. 43. Kdo je pro? Proti je to těsné, takže budeme hlasovat elektronicky o pozměňovacím návrhu 43. Končím hlasování a je to bohatě zamítnuto. A nyní pozměňovací návrh 15. Kdo je pro? 15. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Návrh 16. Kdo je pro? Proti? zdrželi se schváleno 17, kdo je pro, proti, zdrželi se schváleno 18 pro, proti, Vypadá to těsně, takže budeme hlasovat elektronicky o pozměňovacím návrhu 18. Končím hlasování a bylo to zamítnuto návrh 19. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se schváleno. 45. Pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. 46. Pro? Proti? Zdrželi se schváleno. 47. Pro? Proti? zkontrolujeme hlasování o, na pozměňovacím návrhu 47 elektronicky. Končím hlasování a návrh byl přijat 48 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 49 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 51, kde je pro, proti, zdrželi se schváleno, 52 pro, proti, zdrželi se schváleno, 53 pro. Aha, takže budeme kontrolně hlasovat o pozměňovacím návrhu 52 elektronicky. Končím hlasování a návrh byl přijat. 53 pro, proti, zdrželi se, Nevím. Mně se to zdá. Takže budeme kontrolně hlasovat o pozměňovacím návrhu 53 elektronicky. A návrh byl přijat 54. Kdo je pro? Proti? Mně se zdá, že to je stejná většina, ale zkontrolujeme si to také, čili budeme hlasovat elektronicky o pozměňovacím návrhu 54. Končím hlasování. Ano, a bylo to přijato 25 pro, 55 eh, proti, zdržel schváleno, 56, kde je pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 57 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 58 pro, 57, budeme kontrolně hlasovat elektronicky o pozměňovacím návrhu 57. Končím hlasování a návrh byl zamítnut. 58 pro, proti, zdrželi se schváleno, 59 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 60 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 20 pro, proti, zdrželi se schváleno, 21 pro, proti, zdrželi se schváleno 61 pro, proti, zdrželi se. Budeme kontrolně hlasovat o pozměňovacím návrhu 61. Eh, končím hlasování a návrh byl přijat. 62 pro, proti, zdrželi se zamít, eh, zkontrolujeme hlasování o pozměňovacím návrhu 62 elektronicky. Končím hlasování a návrh byl zamítnut. 22. Budeme hlasovat o návrhu 22, kde je pro, proti, zdrželi se schváleno. Pozměňovací návrh 63 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Kompromis 3, kde je pro, proti, zdrželi se schváleno. Návrh 24, kde je pro, proti, zdrželi se. Schváleno 60, 25, eh, kde pro, proti, zdrželi se. Schváleno 67 pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto 68 pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto. Budeme kontrolně hlasovat elektronicky o pozměňovacím návrhu 68. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. A návrh byl přijat. Kolegové, když hlasujeme elektronicky, buďte rychlejší, protože už samotné hlasovací zařízení je pomalé. 69, kdo je pro? Proti? Nevím. Takže musíme hlasovat o pozměňovacím návrhu 69 elektronicky. Končím hlasování. Návrh byl přijat. 70 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, nyní preambule, kompromis 4, pro, proti, budeme muset hlasovat elektronicky ohledně kompromisního návrhu 4, kompromisní návrh 4 k preambuli ještě někteří nehlasovali, proto nemůžeme ukončit hlasování. Nyní končím hlasování a návrh byl přijat a posouváme se k návrhu 27. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se schváleno 28 pro. Proti? Zdrželi se schváleno 29 pro. Proti? Zdrželi se schváleno 2. Kdo je pro? Proti? Zdržel se schváleno. Kompromis 5. Kdo je pro? proti, zdrželi se schváleno, 32 pro, proti, zdržel se schváleno, 33 pro, proti, zdržel se schváleno, 4 pro, proti, je to těsné, takže budeme kontrolně hlasovat o pozměňovacím návrhu 4 elektronicky. Končím hlasování a bylo to zamítnuto. Návrh 5 pro, proti, zdržel se schváleno. Návrh 6 pro, proti. Budeme kontrolně hlasovat o pozměňovacím návrhu 6 elektronicky. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. A návrh byl zamítnut. Návrhy, návrh 7, kde je pro? Proti? zdrželi se zamítnuto, 34 pro, proti, zdržel se schváleno. A kompromis 6, kde je pro, proti, zdrželi se schváleno. A závěrečné hlasování elektronicky o celém návrhu. Hlasujeme, prosím. Čili 39 pro, blahopřejeme, návrh byl přijat a nyní bod 8 na pořadu jednání paní Kerstin Westphal, Evropská demografická statistika. Takže můžeme zahájit hlasování. Návrh 11, kde je pro, proti, zdržel se schváleno, 12 pro, proti, zdržel se schváleno, 3 pro, proti, zdržel se schváleno, 4 pro, proti, zdržel se schváleno, 5 pro, proti, zdržel se schváleno, 13 pro, 14, 14 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 6 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 7, máme oddělené hlasování, první část pro, proti, zdržel se zamítnuto, druhá část pro, proti, zdržel se přijato, návrh 1, kde je pro, proti, zdržel se schváleno, 8 o tom hlasovat budeme. 8 pro, proti zdržel se schváleno, 9 pro, proti zdržel se schváleno, 2 proti zdržel se schváleno, 10 pro, proti zdržel se schváleno, závěrečné hlasování. Elektronicky hlasujeme, prosím. Výsledek je 42 pro a 4 se zdrželi hlasování, takže gratuluji navrhovatelce. A nyní, vážení kolegové, se chci zeptat, jestli někdo z vás si chce odskočit, protože teď zahájíme maraton, který bude trvat dlouho. Nejprve vás chci poprosit o trpělivost, vyslechněte mě tři, čtyři minutky, protože bych chtěla eh, jasně vysvětlit některé věci, které už tady byly opakovaně vysvětlovány, ale ať jsme, máme jistotu, že si rozumíme všichni stejně. Chtěla bych říci, že my jsme rozhodli jako výbor na základě doporučení z pracovní skupiny 26. dubna jsme tedy rozhodli, že během červencového zasedání budeme hlasovat o mandátu, pro, které umožní zahájení jednání s radou a komisí a toto je tedy v souladu s pravidlem 17 bod 2 eh, jednacího řádu. A chtěla bych zdůraznit ještě jednou, že to není závěrečné hlasování, to není hlasování o zprávě. Je to ovšem velice důležité hlasování o pozměňovacích návrzích ve smyslu tohoto pravidla jednacího řádu, které jsem zmínila. A chtěla bych také říci velice jasně, že část zpráv bude odhlasována nebo část těchto, řekněme, zpráv, rozumíte mi, bude předmětem hlasování po letní přestávce, jako například preambuly, nebudeme o, o ní hlasovat dnes a jsou určité další věci mezi pozměňovacími návrhy, o nichž nemůžeme hlasovat z celé tady důvodů. Některé z nich jsou technické, a některé ještě nejsou připravené, některé jsou přímo spojené s reformou finančního nařízení, které zatím ještě není e, uzavřené a bude se o tom hlasovat na plenárce po letní přestávce, čili z celé řady důvodů ne o všem budeme hlasovat dnes. Nicméně je velice důležité, abychom toho odhlasovali co nejvíce budeme schopni a je důležité, aby jsou, abychom odhlasovali ty články, které představují základ e, politiky toho záměru ne ve smyslu závěrečných návrhů a řešení, ale pro to, abychom měli jasně definovanou oblast, která bude pokrytá. A chtěla bych vás také informovat, že po hlasování o jednotlivých eh, součástech nového regulačního rámce chci také navrhnout, eh, aby jednací tým získal vaši podporu a chtěla bych vás také informovat, že bude samostatný jednací tým pro každé nařízení a chtěla bych také vás informovat, že konference předsedů našeho parlamentu rozhodla 5. července, že Parlament bude pracovat na víceletém finančním rámci a spojené související legislativní rámci a že toto by mělo být koordinované a e, výbory by jsou požádány, aby jednali, ale neuzavřeli dohodu v prvním čtení k jednotlivým politikám v souladu s pravidlem, že nic není dojednáno, dokud není vše dojednáno a koordinace těch zvláštních skupin bude zajištěna tedy tou skupinou, které předseda, předseda parlamentu a to musíme respektovat. Taky bych vám chtěla připomenout, protože to tu taky zaznělo v diskusi, že jsme již v uplynulých devíti měsíců od okamžiku, kdy komise přijala a poslala legislativní návrh eh, parlamentu, že jsme měli deset schůzí regi, kdy jsme opakovaně projednávali legislativní návrhy, také jsme měli jedenáct pracovních skupin věnovaných tomuto legislativnímu návrhu a víte lépe než já, že proběhla, proběhlo bezpočtu schůzí stínových zpravodajů a představuje to velikou práci, eh, kterou odvedl nejenom sekretariát za bezesných nocí, ale celá řada skupin a politických frakcí s vaším Mm, zapojením. Je to opravdu veliký kus práce, nicméně si myslím, že ještě velká spousta práce nás čeká, dříve než budeme moci hlasovat o návrhu zprávy tak, jak je nakonec předloží zpravodajové na konci celého procesu. Čili s tímto úvodem bych chtěla také říci, že specificky články, které jsou přímo spojené s reformou finančního nařízení by nemělo být předmětem našeho hlasování, ale eh, toho sekretariát na to dohlédnul. A upozorní nás během jednání, abychom nedělali věci, které bychom dělat neměli v této fázi. Ještě jedna věc, kterou bych chtěla potvrdit dříve, než přistoupíme k prvnímu hlasování, je, že jsem dostala jakousi žádost nebo návrh, protože některé skupiny kompromisů mohou být předmětem hlasování en bloc, protože zdá se, že existuje schoda mezi frakcemi, ale k tomu já potřebuji souhlas celého výboru od všech frakcí, čili asi bych měla přečíst seznam. Prosím, Elizabeth Šetr, vy jste spojená s tímto návrhem, takže vás rádi vyslechneme. Děkuji. Děkuji. Já bych tady chtěla použít svůj mateřský jazyk. Především chci poděkovat sekretariátu. Máme skutečně důkladně vyvedený hlasovací seznam, který se tady Eh, dostal do konečné podoby až někdy kolem půlnoci. My jsme nejméně eh, vytrvali a děkuji srdečně sekretariátu, protože jinak eh, tedy musím také tento proces kritizovat, poněvadž Není to tak, že by došlo k mm, řádnému projednání, tak jak se to udělalo v jiných výborech a jak je to obvyklé. Nicméně chci říci, že e, je to poměrně malá frakce, která si skutečně e, dala velký, velkou námahu, aby to nějakým způsobem dala dohromady a to, že tedy e, na konci nebyla ta možnost se k tomu ještě vyjádřit, respektive zkontrolovat to bez možnosti prostě ten definitivní hlasovací seznam změnit, poněvadž eh, to bylo až jaksi k půlnoci hotovo. To skutečně eh, takto se to nedá dělat a my skutečně chceme hlasovat o obsahu, ne o nějakých číslech. Proto jsme tedy eh, proti tomu, já myslím, jestli tady těch našich hlasů 10 bude pro nebo proti, to celkem nic nezmění ale eh, podstatné je, aby skutečně hlasovalo o tom obsahu. Takže eh, já teď musím udělat jedno rozhodnutí a prosím, abyste mě v tom pomohli. A sice, jestli budeme hlasovat eh, kompromisy unblock, paní Šoveta, jsme proti. Dobře, jste proti. Nyní ještě pan Van Nistelrooy, ale prosím žádnou debatu. Já bych k tomu chtěl jenom jeden komentář. Ten text, který byl rozeslán minulý týden, to je jenom taková úvodní poznámka. Tento text, který jsme minulý týden rozeslali ke kompromisům, byl projednán ve skupinách a se stínovými zpravodaji a včera jsme to ještě naposledy procházeli. A já musím říct, že ve dvou místech jsou ty, ten text trošku odlišný a tam jsou nějaké drobné změny a já to vždycky eh, ohlásím, že tam ta změna jsou to technické podrobnosti, jinak ten text zůstal stejný, jako byl včera a jak jsme se tady dohodli. Čili v tom balíčku nejsou žádná eh, překvapení. Tolik jsem chtěl říct jenom na úvod. Pan Maži. Ale prosím nás nezačínáme debatu tady. Merci. Paní předsedkyně, děkuji. Já bych především chtěl poděkovat sekretariátu komise, pracovníkům politických frakcí i asistentům za velice významnou práci, kterou odvedli a musím říci, že mě překvapuje tato Eh, tento požadavek, protože nelze po nás chtít na poslední chvíli, abychom hlasovali o kompromisech a blok, jestliže my jsme společně připravili hlasovací seznamy a já bych si přál, aby chom eh, hlasovali podle toho pořadí, které bylo domluvené. Takže za naší frakci my s tímto návrhem nesouhlasíme, tím spíš, že to je opravdu frenetické tempo, které bude následovat. Ano, děkuji. My jsme tady měli jenom od zelených eh, návrh, takže je jasné, Elizabeth Šet tyto, tento návrh není stáhla, takže není třeba se k tomu vyjadřovat. Takže můžeme přistoupit k hlasování, nejsou tady další komentáře. Eh, dobře, když tak se k tomu můžeme vrátit někdy později. Ne, je to jedno. Pardon, eh, my jsme nikdy neřekli, že chceme hlasování unblock. My jsme i včera byli proti a my jsme nikdy neřekli, že chceme blok, unblock hlasování. Ano, Konstanc, eh, prosím vás, eh, jenom klid, prostě eh, Eh, jedna frakce nebo druhá frakce je proti, to je jedno. Prostě my jsme měli na zpravodajích eh, tento návrh. Nebyl to zelený návrh, ale samozřejmě pokud tento návrh není, eh, není akceptován, tak samozřejmě můžeme hlasovat tak, jak je to podle volebního seznamu jednotlivě. Není s tím žádný problém. Dobře, takže máme to rozhodnuto, není k tomu žádný další problém. A ještě jeden řečník. Děkuji, paní předsedající. Eh, vzhledem k situaci, eh, já to taky ničím nezjednodušuji, budu, eh, budeme tedy hlasovat nikoli an blok. Já jsem jenom za EPP chtěl požádat, abychom u kompromisu číslo 50 ještě hlasovali odděleně o jeho jednotlivých částech. Dobře, eh, takže eh, já, až se k tomu dostaneme, nebo můžu to říct hned, jaká jsou vlastně pravidla pro oddělené hlasování. Já to možná udělám teď, abychom tedy eh, učinili přítrž dalším myšlenkám. Sekretariátu jsme měli k 5. červenci velice jasný signál, pokud se týče termínu požadavků na oddělené hlasování. To bylo minulé pondělí v 18 hodin, takže všechny požadavky, eh, které eh, byly zneseny po tomto termínu, není možno přijmout. A to znamená, že pokud ještě dnes eh, dostáváme další eh, požadavky, tak eh, ta odpověď musí být stejná. Prostě nemohu přijmout tuto žádost. Tak a nyní bych ráda přistoupila k hlasování. Pozměňovací návrh číslo jedna, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato 19, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno 357 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto, kompromis 1 pro, proti, zdrželi se, přijato 358 pro, kolegové, jenom mezi tím bych vám chtěla říci toto, jelikož je to komplikované hlasování, budeme eh, muset eh, vždycky na chvilku pozastavit a eh, sekretariát bude muset něco změnit. Čili teďka na straně 4 Ample 23 pro, Ample, pro Ample 23 na straně 4, ne, ještě počkám, ještě počkám. Proti, zdrželi se, zamítnuto. Nyní Ample 24 a to je na straně 6. Employment 24 na straně 6 je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 25 na stejné straně, Empl 25 je pro, proti, schváleno. Nyní NV 11 na další straně, kde pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Nyní kompromis 2, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. A nyní strana 10, 387, který je identický s Ample 28, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Sorry? On page 11. Na straně 11, kontrol 17, kontrol 17 na straně 11 jde pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. ITRE. ITRE 20 na straně 11. ITRE 20. Dole na straně 11. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. No, Where? to go back 393 on page 11. Yeah. So now we go Nyní se vracíme ke 393 na straně 11, což je nad kont 17. A, a je to, jako bychom to hlasovali před ITRE. Takže 393, kde je pro? 393 na straně 11. Pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Nyní kont 17 padá a ITRE 20 také odpadá, čili toto je úprava hlasování. 394, strana 12. Kde je pro? 394, pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Employment Nyní MP30 na straně straně pro, proti, zdrželi se schváleno. Tak ale prostě tady ta čísla nějak eh, eh, vůbec nesedí. Já, já nechápu, jakým způsobem tady hlasujeme. Takhle se hlasovat nedá. Prostě hlasovat musíme podle debat, které proběhly se stínovým zpravodaji a sekretariátem, což může být přídavek ke kompromisu. A pak jsou některé návrhy, které odpadají, jestliže je schválen kompromis. Ano, ano, a já eh, hlasuji už dlouho, já jsem zvyklý hlasovat, ale já prostě potřebuji vědět, o čem hlasuju, jinak, jinak jako pokud tomu nerozumím, tak hlasovat nebudu. Tak moment, eh, pane De Angelisi, můžeme pomoci kolegům k porozumění? Yes, Mr. Olejníčak, please, and then Madame Krell. Takže nejdříve pan Olejníčak a poté paní Krell. Eh, pane předsedo, já tomu zkusím pomoci. Seznam, který máme my, je trošku odlišný od vašeho seznamu hlasování. Eh, v podstatě Eh, když vy říkáte, na které straně to je, tak my jsme na jiné straně a vidíme tady jiné pozměňovací návrhy a tedy máme problémy. Takže možná, kdybyste neříkala, na které straně jsme a budeme se řídit pouze těmi čísly pozměňovacích návrhů, to bude daleko jednodušší. Konstance Krell. Konstance Krell? Já musím přiznat, že moje frakce si vytiskla hlasovací seznam jinak než eh, pro vás. Takže možná moje eh, frakce potřebuje asi trošku, trošku eh, jinak, trošku další dobu, takže možná by bylo lépe neuvádět strany, ale spíše k kterému článku to je. Takže to snad potom nějak lépe najdeme. Dobře, můžeme skutečně zpomalit, ale prostě máme tady pozměňovací návrhy, které odpadají a které jsou jako doplňky, takže to skutečně musíme připojit ke kompromisu. Eh, proto je to tak obtížné. Nicméně půjdeme o něco pomaleji. A já nebudu hovořit o stranách. Takže můžeme pokračovat, kolegové. 395 nyní. 395. 395 následuje po Ample 30. Takže kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Kompromis, Kompromis číslo 3 který následuje po 395. Kdo je pro kompromis 3? Proti? Zdrželi se? Schváleno. No, so now we move to employment. Nyní Ample 34, který 121. MP 33 před pozměňovacím návrhem 421. Eh, Kolik bude to trvat déle, než je obvykle, ale jinak to nejde. Máme přes 2000 pozměňovacích návrhů. Takže našli jste MPL 33, kde je pro? Employment 33, kde je pro? Proti? Zdrželi se schváleno. Následuje 421, kdo je pro? Proti? Zdrželi se schváleno. 427. To je zhruba o dvě strany dál. 427, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Now we move. Nyní 439, o nějaké tři čtyři strany dále, 439. Kde pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. 442 následující. Kde pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. Nyní 443. O něco dále. a promiňte, ten odpadá vzhledem k tomu, že jsme schválili kompromis 3. Takže employment 37, to je doplněk, 37 employment, pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Nyní 444, kde pro, proti, zdrželi si, zamítnuto. Compromise 4, who is in favor? Kompromis 4 pro, proti, schváleno. Employment 40. Employment 41, to je před kompromisem 5, to je zhruba o, pět strán, o tři stránky dále. Employment 41, kde pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Zamítnuto Employment 41. A nyní kompromis číslo 5. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se schváleno. A nyní 466, to je zhruba o tři strany dál. 466, to je pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis 6 na další straně. Moment. Okay, kompromis 6. We go. Kompromis 6 skutečně kde pro, proti, zdrželi se, schváleno. We go to ITRE 25, no? No. ITRE 27. ITRE 27. Kde pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. TRAN 10, eh, bezprostředně následující, kde pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Teď tady máme Employment 44. To je nějaké 4-5 stránky dál. Tak to je mezi FAM 22 a 498. Takže kde je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Thank So now I think we go to employment 47. Employment 47. Zase o dvě, tři strany dál. Jde pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Now one, two, three pages, everything falls. Pak nám tady všechno odpadá, další tři stránky, čtyři stránky. Takže Kompromis 7. Pro, proti, zdrželi se, schváleno. A teď až kompromis 8. Kdo je pro? Proti, zdrželi se, schváleno. Tady. Teď tady máme šest stran ničeho a kompromis devět, kde je pro, proti, zdrželi se, schváleno. So we now after four or five pages uh, of... Tak nyní čtyři až pět stran dále máme 550. 550. Kde je pro, proti, zdrželi se, schváleno. Následuje kompromis 10, kde je pro, proti, zdrželi se, schváleno a opět budeme listovat. We go to five... A nyní 562. Kde pro, proti, zdrželi se, schváleno. we go to... Nyní kompromis 11, kde pro, proti, zdrželi se, schváleno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 mnoho stránek dále. A teď se 581 pozměňovací návrh, který je identický s PECH 11 a s 583. Našli jste to, kde je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Game one, two. Five, five, nine, two three pages of tak a o tři strany dál 592. 592. Pro, proti, drželi se zamítnuto. A opět budeme listovat. A 622. Našli jste, kde pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. A je to kompatibilní s Employment 60. Drobná kontrola, chviličku. No, we, we have to be patient because we have to do it right. Eh, je třeba trpělivost, abychom neudělali chyby. Takže pozor, Ample 60 je kompatibilní, nikoli identický, takže Ample 60. Budeme hlasovat za 622, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. So we move now to six... Nyní 627. To je také doplněk Kdo je pro 627? Proti? Zdrželi se? Schváleno. So we move to compromise to... A dostáváme se ke kompromisu 12. To je opět o pár stánek dále. Kompromis 12. co říkáte, 631, ten odpadl. Takže 12 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Šestset čtyřicet osm. Kdo je pro? 648 od dvě strany dál proti, zdrželi se zamítnuto. A nyní Ekon 12 následuje bezprostředně. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. A kompromis 13 pro? Proti? Zdrželi se schváleno. A nyní budeme opět listovat. Kompromis 14, to je pro, proti, drželi se, schváleno. five, at least six pages of seven. So we move to A nyní 691, asi o 6 stran dále. 691. Našli jste, kde je pro 600. Ne, ne, musíme počkat chvíličku. To je doplnění. 658 and 682. We, we are checking because it... Tady je podmínka hlasování 658, 682, čili tam může to nakonec odpadnout. Seven, we are checking, yeah. Six eight seven. Six eight three, Four. Yeah, it's, no, we have to, no, but there's also linked to amendments. So we vote 691. Hlasujeme o 691 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 59, who's in... 59, kdo je pro? Proti, zdrželi se, schváleno. A je to identické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 to je za eh, panem Zebrem, který byl stažen. Employment 74, EPP eh, e to má na straně 4. So Employment 74... Empl 74 jde pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 60 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Wait, wait.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 Prosím ještě o sekundu trpělivosti. Six, seven, seven. 677. 677 musíme hlasovat. So we go to 677.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 Yeah, but now we, we, we go to... ITRE 56. ITRE 56. ITRE 56. EPP to má na straně 105. ITRE 56 je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. M 75 tím pádem odpadá. 705. 705. Hlasujeme 705. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 706. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. MP76 pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 77 odpadá, čili kompromis 15 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Otázka paní Macony. Já eh, tady tento kompromis, k tomu mám určitý dotaz, protože část tady se týká odstavce 4. A mě by zajímalo, jestli ta část, která eh, se týká odstavce 4, eh, je pryč tedy. Pan Fanistroj? Ten text, který tam nepatřil, který pocházel z původní eh, původní výkonové rezervy s tím souvisí. Takže ten text už není není, není obsažený v tomto eh, odstavci, v tomto kompromisu 15. Takže je to bez toho odstavce 4. Ano, děkuji. Děkuji, je to tedy jasné. Takže my jsme hlasovali pozitivně, takže my si nemusíme eh, opakovat. Nyní Employment 80. To je zase o pár stránek dál. Employment 80. Kde pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Rejected. It was rejected. sixty 62. 62, amendment 6... Zamítnuto číslo 62, poznací návrh číslo 62. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Which one? So we move to 700. Nyní 736 114 pro EPP, 734, 36, pardon. Je to strana 114 pro ty, kdo mají náš hlasovací seznam. Takže kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Nyní 737, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Další odpadá. 739, ale je zde ústní pozněcí návrh. Je někdo proti ústnímu pozněcímu návrhu? Ano, pane Pipere? Já bych rád stáhlnul tu, tento ústní pozněcí návrh. The whole amendment 739 is withdrawn respektive celý pozměňovací návrh 739 je stažen. Nyní o dvě strany dále kont 21, tedy rozpočtová kontrola. Je to strana 116. Kont 21 totožné s ITRE 59. Pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromis Pardon, Ekon 17. Ekon 17, kde pro? Proti. Zdrželi se. Přijato. Kompromis číslo 16, kdo je pro? Proti. Zdrželi se. Přijato. Kompromis 17. Kompromis číslo 17. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Přijato. Dále číslo 765. To je o dvě, tři strany dále. 122 strana. Číslo 765. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Dále číslo 771. O dvě strany dále. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Tran 22, kdo je pro? Tran 22, kdo je pro? Eh, Net pod tím odpadá. A, 17, kompromis 17 byl přijat. Dobrá, máte pravdu, odpadá. Číslo 776, eh, poznací návrh číslo 776, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnout to. Kompromis číslo 18, kdo je pro, proti, zdrželi se. Přijato. Číslo 18. Kompromis was přijat, yes. Kompromis byl přijat? Přijat, ano. Ne, o tom nebylo žádných pochyb. Takže nyní kompromis číslo 19. Kdo je pro? proti, zdrželi se, přijato. Dále číslo 789, pozměňovací návrh číslo 789 plus Ample 92, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Číslo 791, kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Přijato. Kompromis číslo 20. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Přijato. Nyní číslo 799. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Nevím. Myslím, že to bylo zamítnuto. Ověříme číslo 799. Číslo 799. EPP má o jednoho více. Poprosím, abyste vyněli jednu hlasovací kartu. Dobrá, už je to v pořádku. Konec hlasování. Tak eh, nevím, jak je to možné. 37 hlasů proti, eh, že jsem to nevěděla, jestli jsem si přela jiný výsledek. Čís, employment 93, eh, vážení kolegové, to je na straně 132 pro EPP. Ample 93. Kdo pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Přejete se to ověřit? Možná někdo z zadních řád, ale to nejsou poslanci, kdo volá po kontrole. Takže číslo 808 nyní. Hned před kompromisem 21, kde pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromis číslo 21, pro, proti, zdrželi se, přijato. Číslo 825 což je na straně 137 pro pana Lamberta. 825, kdo je pro? Proti. Musíme si ověřit 825. -ku. Aha, tak už asi nemusíme ověřit, ale přesto můžeme zahájit hlasování. E, pan Lambert se zmílil, ano. Ale já jsem tak nehlasovala. Ano, zamítnuto. Ale udělali jsme to pro Lambera. Číslo 829 není. To je hned pod tím. Kde pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Kompromis číslo 22. Kde je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Kompromis číslo 23. Kdo je Kompromis číslo 23. Kde pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Dále finanční nástroje, o kterých nehlasujeme, jak jsme se dohodli. Alespoň jste neprotestovali. Takže se dostáváme o několik stran dále. Nyní číslo 933. Máte to, číslo 933? Kdo je pro, proti, zdrželi se, Zamítnuto. Kompromis číslo 32. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Další odpadají. Employment 104, to je hned před kompromisem 33. 1456 pro EPP. 104, employment 104, kde pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Kompromis číslo 33, kde pro? Proti? zdrželi se, přijato. Tak z postavici odpadá. Eh, další je kompromis číslo 34. Kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. to Kolegové to musí řádně určit. Nesmíme se dopustit chyby při hlasování. Employment 112. Employment 112. 112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 Amendment 113 falls. We have to fall. It falls. Okay. So we, sorry? 976 now. Číslo 976 nyní, to je hned před kompromisem 35. Číslo 976, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromis číslo 35, ne, ještě 105. Číslo 105, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Můžeme postoupit ke kompromisu číslo 35. Ano, kdo my pro, proti, zdrželi se. Přijato. Everything falls, we go to compromise 36, I think. Yeah, yeah, yeah. Radši bych měla podporu sekretariátu i vás. Takže kompromis číslo 36 pro, proti, zdrželi se. Přijato. Dále eh, návrh číslo 1000. Kdo je pro? Kdo je pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto. To bylo na straně 166. Nyní FAM 50. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Zamítnuto. Dále kompromis číslo 37. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Přijato. Dále kompromis číslo 38. Kdo je pro? Kompromis číslo 38. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Dále číslo 39. Kompromis číslo 39. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Kompromis číslo 40. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Employment číslo 126 jako doplněk hned pod kompromisem, kde pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. So we move to 41. Kompromis číslo 41, kde pro? 41, kde pro, proti, zdrželi se, přijato. Employment číslo 132. Employ 132 na straně 178. Počkáme na EPP. Empl 132. Pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Číslo 1054, to je pod ty hned pod tím 1054, hned pod M plus 132, kde pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Dále 1055, kde pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Kompromis číslo 42, kde pro, proti, zdrželi se přijato. Číslo 1058, níže, kde pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Dále číslo 1063, kde je pro? To je níže opět. Kde je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Číslo 1064, kde je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Kompromis číslo 43, kde je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. E, přijato. Dále Ekon 21 to je na straně 182, Lamberte. Ekon 21, kdo je pro? Proti? seželi se. Zamítnuto. Employment 135. Kdo je pro? Proti? seželi se. Zamítnuto. Číslo 1075. kde je pro? Proti? Zdrželi se. Zamítnuto. zdrželi se zamítnuto, číslo 1076, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 1077, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnuto, kompromis 44 eh, pro, proti, zdrželi se schváleno. Kompromis 45 pro, proti, zdrželi se přijato. Takže kompromis 46 pro, proti, zdrželi se přijato. Kompromis 47 pro, proti, zdrželi se přijato. Kont 30, to je na straně, prostě Eh, pro, proti, stršeli se schváleno. Tisíc sto šest na straně 189, kde je pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 1119 pod tím. Pro, proti, drželi se zamítnuto. FAM 52 pro, hned pod tím. FAM 52 proti, drželi se zamítnuto. Dál nehlasujem, protože to je finanční nařízení. 1028 taky souvisí s nařízením finančním. NV40, o tom tedy hlasovat budeme. NV40 za EPP je to strana 190. Jinak nevím. Někteří totiž mají jiný seznam. Takže já budu říkat to stránky, je to strana 190, kde pro, proti, drželi se zamítnuto, 1.1.30 na stejné straně pod tím. Pro, proti, pro, proti zdrželi se přijato. Nyní číslo 1135. Ano, kdo je pro? proti, zdrželi se zamítnuto. ITRE 74 na straně 191, kde pro, proti, zdrželi se zamítnuto. I can continue one. Oh, ah, wait.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 to, to je všechno totožné, no, takže toto nemusíme hlasovat. Dále. Číslo 1141 eh, na straně 192. Číslo 1141, kde pro proti, zdrželi se. Zamítnuto. Číslo 1142, kde pro? Hned pod tím, 1142. Ne? A pardon, to je finanční nařízení, takže nehlasujeme, že? Tak mi prosím, že řekněte. Není je číslo 1143. Podle mého to nedává smysl, ale dobře tedy. Kdo je pro? 1143. Momentík, prosím. Give colleagues eh, one minute. Yeah. 1148, Číslo 1148 na straně 193. Strana 193, číslo 1148, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. No, it falls, no? no, no one, one, ah, okay, one, one, číslo 1150, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Dále číslo 1154, toto že dalšími, kdo je pro? Proti, zdrželi se, přijato. Employment 143, že? No, tam byl ještě totožný. Takže Wait, wait a second, I still, I mean, colleagues have to be 100%. Počkejte chvilku, kolegové to musí zjistit na 100%. Budget control 31. Kont 31, je to tak? Kont 32. Kont 32, o stranu dále. Takže přece jen kont 31. Kdo je pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto a nyní kont 32. Kont 32, kdo je pro, proti, zdrželi se. Přijato. Číslo 1173. Kdo je pro, proti, zdrželi se. Přijato. 1174. Kdo je pro, proti, zdrželi se. Přijato. Dále 1176, kde pro? Proti, zdrželi se, přijato. To je slučitelné s návrhem výboru pro sluštou kontrolu. A číslo 1177 nyní. Ano, to pouze slučitelné, musíme o tom hlasovat. Kon 33, ano, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Není číslo. Ano, musíme trochu zpomalit. 1177, we can vote 1177. Číslo 1177, kde je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Myslíte to vážně? Nebo už není žartujete? Na to ještě trošku příliš brzy. Nic, dobrá. Takže co je další? Není kont 34, kde pro? Proti, zdrželi se, zamítnuto. ITRE 76, musíme hlasovat o ITRE 76, hned pod tím Lamberté, kde pro, proti, strželi se zamítnuto. Dále PEŠ 20, kde pro, proti, strželi se zamítnuto. Dále číslo 1186, kde pro, 1186, kde pro, proti, strželi se zamítnuto. Kont 35, kde pro, proti, zdrželi se Zamítnuto. ITRE 77, kde pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto. Dále číslo 1188, kde pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto. Dále 1189, kde pro, proti, zdrželi se. Přijato. NV 41, kde pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto. Employment 144, kde pro, proti, Zdrželi se. Zamítnuto. Dále NV42, kde je pro? Proti. Zdrželi se. Zamítnuto. Kompromis číslo 48, kde je pro? Proti. Zdrželi se. Přijato. Employment 145. Eh, Odpada, pokud M 144 je přijato, ale to bylo zamítnuto, takže hlasujeme M 145. Employment 145. Kdo je pro? Nehlasujeme o něm, proč? Ne, vy to víte, dobře, pokud jste se jistá, nehlasujeme. Takže M 145 nehlasujeme. Odpadá. Employment 146 také odpadá. To vše odpadá. Takže číslo 1199 není. Jako doplněk, je to na straně 201. Číslo 1199 jde o doplněk ke kompromisu číslo 48. Číslo 1190, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Nyní číslo 1203 na straně 203. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Kompromis číslo, ne, ještě předtím, jako doplněk, před kompromisem máme číslo 1201, 1208, že? Ano, 1208. Na straně 204, kde je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromis číslo 49, kde je pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis číslo 50, kde pro? Ano, ano, počkáme. Joachim Celer chce něco říky, říci, asi německy. Ano, děkuji, paní předsedkyně. Pokud o tento kompromis, Senát bych požádal o oddělené hlasování u odstavce 1b a celého odstavce 3. Jenom k formální stránce, jak jsem řekla na začátku, termín pro žádosti tohoto typu dílčí hlasování a podobně již vypršel a já v této fázi nemohu požádat, nemohu, pardon, přijmout, požádat podobné žádosti. Již příjemnou žádosti jsme museli odmítnout, které přišly po termínu, takže bohužel nemohu vám vyhovět. Ano, prosím. Já nevím, eh, kteří eh, kolegové byli informováni o této lhůtě. Myslím, že někteří členové výboru takto informováni nebyli. Myslím, že by bylo spravedlivé, kdybychom přijali žádost pana Celera ke kompromisu číslo 50 k těm eh, přechodovým kategoriím a bezpečnosti či záchrané síti a také eh, kvot, kvoty ze sociálního fondu, fondu. Vše to tady je dáváno dohromady a musíme jenom říci ano či ne celému balíčku. Paní Hybnerová, je to na vašem rozhodnutí, je ve vašich rukou rozhodnout o tom, zda eh, tom, tom budeme hlasovat odděleně či nikoli. Děkuji, Konstanca Král, prosím. Ano, já bych eh, zde apelovala, podobně jako před chvíli Markus Piper, aby tento kompromis, který je který to obsahuje hodně, aby ten kompromis eh, byl brán naraz. Je to vyjednávací mandát, určitě se bude muset vrátit, eh, vrátit ještě k jednotlivým bodům ve výboru po trialogu s radou ale já bych to vnímala jako jednotný kompromis a tak o něm hlasovala. Pokud to dovolíme rozdělení, pak eh, předpokládám, že další kolegové přijdou s tím, že chtějí eh, dílčí hlasování také u dalších věcí a já si myslím, že to by vyvolalo problémy. Jde o vyvážený kompromis, eh, takže tolik můj názor. Ano, pane Gormance, jenom si připomenu, že pan Markus Pepper právě Eh, spochybnil, zda byli všichni obesláni, jak Markus, eh, tak Jochem Celer jsou na eh, zasílacím seznamu z 5. července, kde sekretariat informoval výbor o příslušné časové lhutě pro žádosti o dílčí hlasování v pondělí 9. června v 6 večer, takže informováni jste byli, jenom vás tedy informuji o formální stránce věci, žádosti, které dorazily po lhoutě, byly zamítnuty. Toto je tedy eh, zvláštní další žádost, eh, která nerespektuje pravidlo, kterému se eh, podrobili ostatní, tak jenom abyste to věděli. Kdo chce ještě hovořit? Pan Godmans. Já chci také podpořit to, abychom to nerozdělovali. Bylo obrovsky problematické sestavit tento kompromis. A proč jej potřebujeme? Je to proto, že z finančního hlediska to bude vlastně eh, hlavní věc pro jednání s radou. Pokud to zde rozdělíme, pak bude velkým problémem hovořit o celé té věci jako celku. To je kompromis, kde jsou nejrůznější věci, ty nejodlehlejší, různé specifické regiony, záchranné sítě. Pokud začneme tu strukturu měnit, tak to, tak to všechno selže. Z tohoto důvodu bych skutečně prosil, abychom to nerozdělovali. Děkuji. Ještě někdo chce něco říci? Omlouvám se, ale nevidím zde tady dostatečnou podporu. Ano, Joachime? V tom případě bych požádal, abychom hlasovali elektronicky, prosím. Ano, v každém případě by někdo asi byl požádal o ověření. Ano, Lamberte, jenom chci poprosit, chci říci, že v kompromisu čísle 7 je určitý detail, já jsem se se k tomu vrátím, má tam být vyňato slovo indicatively, indikativně. Je to 7%, nikoli indikativních 7%, či indikativně 7%, ale to je jiný kompromis. Eh, ano, protože oba zpravodajové, je to číslo 57, a tam eh, výjímáme slovo, vypouštíme slovo indikativně. To je ústní poznací návrh. Dobrá, já to chápu, takže ten návrh eh, ústní poznací je někdo proti. Ano, já chápu, Elizabet. My jsme proti dalším ústně poznacím návrhům. Dobrá, byla zde námitka, takže toto odpadá. Tato ústní změna a nyní můžeme hlasovat. Eh, Můžeme to elektronicky poté ověřit nebo hned, tomu, ne, nebo hned tak hlasovat rovnou. Hlasujeme tedy o kompromise číslo 50 elektronicky. Hlasujte, prosím. Hlasujeme o kompromisu. Nikoli o té diskuse, která zde proběhla, ale o samotném kompromisu. Stále ještě tři hlasy chybí. EPP má o jednoho více. Konec hlasování. Ne všichni hlasovali, ale to se nedá nic dělat. Takže 41 proti 5 přijato. Kompromis číslo 50 byl přijat a nyní číslo 1246. Číslo 1246. To je na straně 216. Už jsem to našel. Já ještě ne, říká předsedkyně. Číslo 1246. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. Další odpadají. Mm.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 So we, we are preparing to vote ITRE. Takže chystáme se hlasovat o ITRE 86, ale ještě kontrolujeme předchozí hlasování, kvůli kterým by to mělo odpadnout. to na straně 226. Možná je někdo rychlejší a zjistí, jak jsme hlasovali o 1031. Ale nakonec času máme dost. Nebojte se, já vás na oběd pustím. Ne, že bych vás zvala, zatím ne, ale až to oslavíme úplně celé na závěr. Takže můžeme hlasovat. Je to ITRE 86 na straně 226 D pro. Kdo je proti? Zdrželi se? Zamítnuto. A nyní zase jich řada odpadá. Kompromis 51, kde je pro, proti, zdrželi se, schváleno. Další odpadají. Dobré je, že toho hodně odpadá, když se odhlasuje kompromis. Ample 153 na straně 234. Ample 153. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Další kont 49, identické s dalšími, kde pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 1333 padá. 1333, kde je pro, proti zdrželi se zamítnuto, 1334, kde je pro, proti zdrželi se zamítnuto, 1335, kde je pro, proti zdrželi se zamítnuto, 1336 pro, proti zdrželi se zamítnuto, Ample 154 pro, proti zdrželi se zamítnuto, Ample 155 pro, proti zdrželi se přijato, kompromis 52 pro, proti, zdrželi se schváleno. Další odpadají, mnoho dalších odpadá. Bohužel ne, až úplně na konec hlasovacího seznamu. 1351 pro na straně 241. Malý moment, prosím. Diana ještě něco hledá. Pesh no, no, no. uh, 22. Může sekretariát najít tři čtyři elektronicky sekretariát. Posměvací návrh. Oni to najdou rychle. No, we have to be sure, yeah, but... Musíme mít jistotu že to máme správně a oni vědí, co dělají, takže počkáme. Je to pod kompromisem 52. Pod 2, 3, 5. Ne, trast na straně 235. Okay. So it's correct? We have to vote. Which one? One three five one. I think we, we have to vote what one three. 1351, myslím, bude další hlasování. 1351, kde je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Zase řada návrhů odpadá. A nyní hlasujeme o Ample 159 na straně 246. Ample 159. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Na tom jsme se tak dohodli, ale můžete si to zkontrolovat. Nevím, proč to máte jiné stránkování. O tom jsme už mluvili. Máte mít stejné stránkování jako předsednictvo. tisíc free... 1384 1384, kdo je pro, proti, drželi se zamítnuto. Další zase odpadají. 1392 250 pro ty, kdo mají stejné stránkování, 1392 návrh, kde pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Další odpadají. 1408 na straně 252. 1408, kde pro, proti, držel se zamítnuto. ITRE 97. ITRE 97, kde pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 1417 na straně 254. Kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Empl 168 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 1418 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Další je totožné. Ample 173 na straně 256, kdo Ample 150, 173. Kde pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 141 pro, proti, Zdrželi se? Myslím, že to bylo schváleno, ale ne všichni hlasovali. Takže ještě jednou prosím vás, kdo je pro 141, proti, zdrželi se schváleno. Další odpadají. 1432 na straně 258. Kde pro? Proti Drželi se zamítnuto. 1433, kde pro? Proti. Zdrželi se zamítnuto. m plus 175 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 1434 pro, proti, zdrželi se přijato. 1436 pro, proti, zdrželi se přijato. Kont 50 odpadá. Kompromis 53, kdo je pro, proti, zdrželi se schváleno. 1441 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Empl 176 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 1447 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. A nyní 264 ITRE 100, i, návrh ITRE 100 a FAM 57 jsou totožné. Na straně 264 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 1400, to se přesouvá vlastně další, takže o tom teď hlasovat nebudeme. 1100, eh, ITRE 101, kde pro? Proti, zdrželi se zamítnuto. Kont 51 pro, proti, pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromis 54 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Potom jich kompromis 55 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 1470, 1470, pro, proti, zdrželi se zamítnuto, kompromis 56 pro, proti zdrželi se schváleno, pak další odpadají a až plus 179, ne? 178, plus 178 pro, proti zamítnuto, FEM 58 na straně 270. FAM 58. Kde pro? Proti zdrželi se zamítnuto. ITRE 102. Pro, proti zdrželi se zamítnuto. 1488, kde pro, proti zdrželi se přijato. 1489 pro, proti zdrželi se schváleno. 1491 pro, proti, drželi se zamítnuto. Kompromis 57 pro, proti, zdrželi se schváleno. Teď jich zase hodně odpadá. Kompromis 58 pro, proti, schváleno. 1520. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. Kompromis 59 pro. Proti? Zdrželi se schváleno. A všechno další odpadá. Tisíc pětset čtyřicet čtyři na straně 281 pro proti, zdrželi se zamítnuto. 1546 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 80, 48, e, pardon, to je zamítnuto. 1550 pod 1550 je pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 1553 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 1554 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 1557 pro, proti, zdrželi se schváleno. 1558 pro, proti, zdrželi se schváleno. Kompromis 60 pro, proti, Drželi se schváleno. A další odpadají. Tisíc osm na straně 286, 1578 návrh. Kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnuto, M plus 193 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, FEM 60 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Kompromis 61 pro, proti, zdrželi se schváleno. FAM 61, kde pro, proti na straně 287 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, Ample 194 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 1590 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, kompromis 62 pro, proti, zdrželi se schváleno, pak další odpadají. 1628, je to na straně 295, 1628 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, FAM 62 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, Ample 199 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 1629 pro, proti, zdrželi se přijato, 1600 30. S ústním pozměňovacím návrhem není nikdo proti ústnímu návrhu, není dobrá, takže hlasujeme o návrhu 1630, proti, zdrželi se zamítnuto. 1631, pro, proti, zdrželi se zamítnuto, M plus 198 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 1632 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, ITRE 107 pro, proti, zdrželi se přijat, zamítnuto 1633 pro, proti, zamítnuto 1639 pro, proti, zdržel se za, přijato 1635 pro, proti, zdrželi se zamítnuto 1636 odpadá Další odpadají. 1640 pro. To je na straně 298. Pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 1641. Ano, prosím. Ne, nehovoří do mikrofonu. Takže máme se k něčemu vracet? Ptá se předsedkyně. Takže kde jsme? U návrhu 1641 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 1642 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, Tran 34 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 1644 pro, proti, zdrželi se přijato, 1646 pro, proti, zdrželi se přijato, 1600 další odpadá. Takže ITRE 108 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 1649 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 1650 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. NV51 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 1652 stažené. 1652 ano, pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 1654 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 1660 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Je to tak. 1656 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 1657 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 1650, pro, proti, zdrželi se přijato. 1662 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 1663 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 148 pro, proti, zdrželi se přijato. 1664 pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto Ample 200 pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto 1670 pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto 1671 pro, proti, zdrželi se. 1672 pro, proti, zdrželi se. 1673 pro, proti, MV52 pro, proti, zdrželi se přijato, 1676 s ústním pozměňovacím návrhem, nikdo není proti ústnímu návrhu, dobrá, takže hlasujeme pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 1679 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 149 pro, proti, schváleno, 150 pro, proti zdrželi se schváleno, kont 52 pro, proti zdrželi se zamítnuto, kont 53 pro, proti zdrželi se zamítnuto, kont 54 pro, proti zdrželi se zamítnuto, 151 pro, proti zdrželi se schváleno, a teď musíme zpomalit. Yeah, it's again financial regulation, so we don't do it. Takže tady to nebudeme hlasovat. Takže 1, 6, 9, 3, 16, 93 pro, proti, zdrželi se. Přijato. Toto odpadá. A teď odpadá. 169, kdo je pro, proti, kompromis 663, kdo je pro, proti, zdrželi se. Přijato pak to odpadá všechno. Číslo 1719 na straně 309, kde je pro, proti, strželi se zamítnuto. Nyní si musíme ověřit. Nyní to musíme prověřit. rejected. We It was rejected, so we vote. One... Bylo to zamítnuto, takže hlasujeme. 1721, kde je pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Dále 1722, kde je pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto kompromis číslo 64, kde je pro, proti, zdrželi se. Přijato číslo 1726, kdo je pro, na straně 311, kde pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto. ITRE 109, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Dále kont 56, je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Číslo 1728, je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Číslo 1730, to je opět finanční nařízení. Takže nyní musíme přeskočit skupinu poznacích návrhů, které se týkají finančního nařízení. Takže postoupíme až k So which page we move to which page? We move to page 314 and the strana 314 a 1747, 1747 na 314 straně paní Manesku. Pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kontrol 58 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 1751 eh, pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 1752 pro, proti, zdrželi se zamítnuto 1755 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Employment 205 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 157 pro, proti, ještě, ještě jednou pro, proti, zdrželi se, schváleno. Sedmnáct šedesát šest. 1766 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 1768 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Employment 207 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Kont 59 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Kont 60 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Kont 61 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Employment 208 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 17, eh, 82 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Employment 209 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. MP 210 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 1787 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Kon 62 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 1790 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. i ITRE 110 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Kon 63 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 17, 98 eh, pro, proti, zdrželi se, zamítnu, zamítnuto. 17, sedmnáct devadesát pět pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 1796 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 158 pro, proti, zdrželi se schváleno, 159 pro, proti, zdrželi se schváleno, 18.02 pro, proti, zdrželi se schváleno, 1860, pardon, 160 pro, proti, zdrželi se schváleno, 161 pro, proti, zdrželi se, schváleno 162 pro, proti, zdrželi se, schváleno 163 pro, proti, zdrželi se, schváleno 164 pro, proti, zdrželi se, schváleno 165 pro, proti, zdrželi se, schváleno kontrol 64 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto FEM 3, počkáme. So CON 64. In... Kon 64 pro proti, pro proti, zdrželi se zamítnuto. A nyní kolegové, FAM 63, pro proti, zdrželi se zamítnuto. A nyní máme hlasování o CSF. To je ten příloha minus jedna. A je to jako jeden velký kompromis, takže o tom hlasujeme, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. Nyní příloha 1, 18.07. Pokračujeme, ano? Nepokračujeme. Máme ještě dvě minuty. Doufám, že nám pomůžou. 18.07 pro proti zdrželi se zamítnuto. Which is which page? Dear colleagues, so we go because... Kolegové, a teď tady opět funguje kompromis, že je i 18.08, strana 200, 324, eh, aspoň v mém vydání. Takže chvíličku, než si to najdete, než to zkontrolujeme. There's a lot of checking here.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 Eh, poněvadž tady si to vyžádá hodně kontrolování, čili eh, bude lepší, když teď uděláme přestávku, kolegové, kolegové z toho připraví a eh, budeme pokračovat přesně v 15 hodin. Děkuji vám mnohokrát. But now we have